Usualnie jak słyszał. Co? Usualnie komisji napisał w radzie. nie nie? Allora diamo inizio alla nostra commissione, benvenuti a... Zahájíme dnešní schůzi. Vítám srdečně všechny. Přijetí pořadu jednání, bod číslo jedna. Pokud nejsou žádné připomínky, pořad jednání je tímto schválen. Z technických důvodů nemůže být pořád zajištěno tlumočení do všech jazyků. A dneska nám chybí litevština. Bod 2 na pořadu jednání. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech 12. prosince a 19. až 20. prosince. Pokud nebudou předloženy připomínky, považujeme tyto zápisy za schválené. Chci vám také říci, že dnešní schůze je přenášena pomocí webstreamingu. A teď můžeme zahájit bod číslo 4 na pořadu jednání očkování proti katarální horečce ovcí. Zpravodaj je místo předseda Vojčechovský. Přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení. A hned začneme hlasovat, vážení kolegové. Za prvé tedy budeme hlasovat o doporučení pro druhé čtení ohledně očkování proti katarální horečce ovcí. Na posledním zasedání výboru jsme prostudovali návrh doporučení pana Vojčechovského, abychom schválili stanovisko rady při prvním čtení bez změn. K tomuto návrhu doporučení nebyla předložena žádná připomínka, takže rovnou přistoupíme k hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Máte všichni hlasovací karty? Výborně. Můžeme tedy hlasovat. Pan Vojčechovský chce si vzít slovo? Ne. Takže budeme rovnou hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ne, dobře. Je to přijato. Avanti, andiamo al punto. Bod číslo 5. Rozdělování potravin nejchudším osobám. Spravodaj místo předseda Sjekersky budeme hlasovat eh, o návrhu doporučení pro druhé čtení o programu rozdělování potravin nejchudším osobám ve společenství. Stanovisko rady bylo přijato 23. ledna a oficiálně bylo oznámeno Evropskému parlamentu 2. února 2012. Stanovisko rady počítá s tím, že současný program bude platit zpětně od 1. ledna 2012 a bude pokračovat až do roku 2013. Komise kromě toho v souladu s článkem 294 smlouvy předala také sdělení, které se týká stanoviska rady. A toto vám bylo všechno rozdáno. Komise potuje ve svých závěrech výsledky meziinstitucionálních jednání a přijímá stanovisko rady při prvním čtení, aby se zajistilo pokračování režimu až do roku 2013. Komise také předkládá prohlášení. Myslím si, že poté, co na plenárním zasedání příští týden bude tento program schválen, bylo by dobré vrátit se k tomuto prohlášení a na následujících plenárních zasedáních se k tomu vyslovit. Nyní teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Zeptám se ještě místo předsedy Sekerského, zda si chce vzít slovo. Ano, prosím. Všechno, co řekl pan předseda, už řekl. Všechno, co měl říct. A proto prosím, abyste hlasovali, abychom přijali návrh rady, nebo tedy stanovisko rady bez pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane Šekerský. Připomínám vám. Nicméně, ne, v pořádku. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování. Ještě jednou zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je contrario? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Široká většina. Odhlasovali jsme to. Můžeme pokračovat. Děkuji, pane Šekersky, děkuji všem ostatním. Příští týden ve Štrasburku se o tom bude hlasovat na plenárním zasedání. A teď můžeme přistoupit k bodu 6. Bod 6 na pořadu jednání Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Spravodajkou je Basilika Jurika Dančila. Drazí kolegové, Teď přistoupíme k prezentaci návrhu stanoviska, která se týká naší životní pojistky, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Jde tam také o roli zemědělství a o dopad společné zemědělské politiky na biologickou rozmanitost. Návrh zprávy, který byl vypracován výboru pro životní prostředí, chápe návrh, že by se zvýšil podíl přímých plateb, které by měly být věnovány ekologickým zájmům. To je těch 7 Myslím, že tento návrh si zaslouží zhodnocení z naší strany, protože je to velmi důležitý bod v oblasti přímých plateb a právě za tuto oblast je pouze náš výbor zodpovědný. A teď, drahá Vasiliko, ti předávám slovo. Pane předsedo, um, ochrana biologické rozmanitosti patří mezi evropské a mezinárodní priority v posledních desetiletích. Někteří lidé popírají nebezpečí v, v, eh, v eh, vyhynutí druhů, ale my na to chceme upozorňovat a akce e, zaměřené na ochranu biologické rozmanitosti by se neměly týkat jenom některých ekosystémů. My bychom se měli usilovat o zamezení ničení ekosystémů, ať už jsou pozemní, pobřežní, námořní. A nesmíme zapomínat také na lesní ekosystémy. Ty se hrávají velice důležitou roli nejenom v oblasti biologické rozmanitosti, ale také pro zachování rovnováhy v zemědělském systému přírodní eh, bohatství je součástí bohatství lidstva a já věřím, že všechny členské státy skoordinují svoje úsilí pro to, aby lépe využívali přírodní zdroje a aby nedocházelo k poškozování biodiverzity. Když hovoříme o biodiverzitě, o biologické rozmanitosti, musíme mít na mysli e, samozřejmě přírodní parky a rezervace, které již nyní požívají určitou ochranu nebo které budou zařazeny na seznam chráněných eh, krajinných oblastí, ale musíme myslet také na funkční biologickou rozmanitost. Funkční biologická rozmanitost umožňuje také zachování eh, životního prostředí pro faunu, pro hmyz například, který je stěžení pro opylování rostlin a podobně. Co se týče strategie Evropské unie, vítáme návrh komise, který se eh, týká opatření spojených s prvním a druhým pilířem za účelem zlepšení biologické rozmanitosti. My bychom k těmto eh, opatřením měli eh, doplnit ekonomické ukazatele, aby se zajistila jejich trvalá udržitelnost. Komise navrhuje rotaci eh, kultur, rozmanitost kultur a musíme také podporovat takové kultury, které jsou výhodné pro biodiverzitu, například ty, které přispívají k přirozenému opilování. 20 miliard eur by mělo být vydáno na zajištění eh, opilení eh, zemědělských kultur. A je potřeba přijímat akce na podporu bio biologické rozmanitosti, například zelené e, zástěny kolem e, silnic a železnic, e, na okraji měst a podobně. To jsou všechno oblasti, které by měly být předmětem územního rozvoje. A zachování přírodních zdrojů, genetických, rostlinných a, a, a dalších Eh, to genetický materiál je velice nezbytný pro zajištění potřeb budoucích generací. Čili eh, musí existovat eh, účinná spolupráce v oblasti genetických eh, zdrojů fauny a flory. A tyto zdroje musíme chránit a eh, podporovat jejich přizpůsobení se klimatickým změnám. Musíme také harmonizovat akce na národní, regionální a národní úrovni a spolupracovat s vědeckými kruhy. Nesmíme eh, jak si přehlížet roli zemědělského výzkumu a technologických novinek. Je potřeba zajistit rovnováhu také mezi evropskou strategií o biologické rozmanitosti a plány e, rozvoje venkova v členských zemích tak, aby byla biodiverzita ochráněna. V zemědělských a venkovských oblastech je potřeba zajistit ochranu a rozvoj biodiverzity. E, abychom naplnili tyto cíle, Evropa musí zařadit biodiverzitu do čela svých priorit a je potřeba také vést osvětovou kampaň na adresu populace mladých generací, které se mají seznamovat s přírodou. Musíme podporovat iniciativy evropských občanů na podporu biologické rozmanitosti a podporovat jejich angažovanost díky občanské službě, e, dobrovolnictví a podobně. Evropa má dobré příklady, které lze aplikovat na celé evropské úrovni a tyto dobré příklady by měly být uveřejňovány prostřednictvím těch osvětových kampaní. Tyto kampaně by se měly zaměřit na všechny sociální vrstvy a na všechny e, Evropany. A já si myslím, že vzdělávací programy odborného vzdělávání a školské programy by se také měly tomuto přizpůsobit, především co se týče vzdělávání v oblasti zemědělských profesí s zaměřením na biodiverzitu. Evropa potřebuje tyto dovednosti eh, pěstovat eh, mezi lidmi a je potřeba také podporovat projekty na místní, regionální a přeshraniční úrovni, tak aby byla biodiverzita chráněna. A je potřeba také podporovat e, nevládní organizace a akademické kruhy, aby se tedy zapojovaly, e, protože e, ochrana biologické rozmanitosti je v zájmu všech Evropanů. Potřebujeme je tedy všechny zapojit aktivně do všech etap aplikace strategie Evropské unie pro biologickou rozmanitost. Já jsem se pokusila stručně popsat eh, body, které mám, eh, které tedy eh, mám ve svém návrhu stanoviska a nyní očekávám vaše připomínky k této otázce. To bene, grazie. Děkuji. Děkuji paní Dančila, děkuji Vasiliko. A teď zahájím rozpravu. Přihlásilo se několik řečníků. Jako první paní Reimers. Já taky. Eh, děkuji. Biologická rozmanitost je nesmírně důležitým prvkem do budoucna, ale nemůžeme ji nahlížet pouze jednostranně ze strany zemědělství. Jde o to, abychom v aglomeracích a ve městech zcela jasně sledovali tuto strategii a abychom tedy vytvořili souvislost mezi biologickou rozmanitostí a rozvojem venkova. Eh, reforma společné zemědělské politiky eh, obsahuje programy v rámci druhého pilíře, které dobře fungují a eh, nemůžeme dopustit, aby byly ohroženy tím, že biologická rozmanitost bude příliš posouvána do prvního pilíře. Není možné, abychom se takto navzájem ohrožovali. Je potřeba, abychom zajistili, že budou i nadále pokračovat ty programy, které dobře fungují. Děkuji. Grazie, onorevole Re. Děkuji, paní Reimers. Paní Ulrike Rodust. Ja, vielen Dank. Auch ich äh, muss... Děkuji. I já bych ráda řekla, že zprávu paní kolegyně hodnotím jako velmi dobrou. Její základní přístup, to znamená, že v rámci zemědělské politiky eh, chcete eh, podporovat biologickou rozmanitost, je velmi dobrý. Ráda bych ale varovala před tím, abychom například eh, tou 7% sazbu interpretovali tak, že budeme hledat způsoby nebo strategie, které povedou k tomu, že eh, se nebude o těch 7%, o té 7% ploše z prvního pilíře už diskutovat. Já si myslím, že bychom měli počkat, eh, zjistit, co ty farmy nabídnou, protože celá řada z nich je na dobré cestě, celá řada z nich provádí ekologická opatření, jiné, jiné farmy ještě ne. Eh, měli bychom se tedy postarat o to, aby i biologická rozmanitost se odehrávala v rámci prvního pilíře. Děkuji. Děkuji, Ulrike. A nyní má slovo Martin Heusling a potom Elizabeth Jegle. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Zemědělství má na rozdíl od jiných oblastí hlavní zodpovědnost za udržení biologické rozmanitosti. O tom nelze pochybovat. Zemědělství je také jednou z hlavních příčin ztráty biologické rozmanitosti a proto si myslím, že jednou ze zodpovědností v rámci SZP by mělo být právě to uh, učinit přítrž ztrátě biologické rozmanitosti. A to je nabíledně. Já si myslím, že v mnoha bodech je hm, to tedy správná cesta, jak bojovat proti ztrátě biologické rozmanitosti. Paní Rodus už hovořila o tom, že 7% eh, přístup Eh, tedy musíme správně interpretovat, musí to být součástí prvního pilíře, nesmíme to zakotvit pouze do druhého pilíře. Nejde o to, abychom eh, posilovali biologickou rozmanitost v regionech, ale jde o to, aby v regionech eh, byly, byla přijata opatření, která se soustředí na ty druhy, které jsou zvlášť ohrožené. A já si myslím, že právě proto bude dobré, když tato opatření budou součástí prvního, ne druhého opatření, tak, tak aby to bylo správné eh, eh, kolování plodin, to je také velmi důležitá věc, na to nesmíme zapomínat, byť to tedy není součástí návrhu komise, ale máme tady eh, ztrátu přírodních druhů, které tady se ztrácí, jsou ohroženy, s tím musíme něco udělat. Ku příkladu Eh, rozšířené pěstování luštěnin, tím se tedy eh, ztrácí celá řada druhů zcela nenávratně, ale musíme si uvědomit, že to není pouze otázka ekologie, ochrany životního prostředí, ale že to v posledku je otázka ekonomická, protože ztráta biologické rozmanitosti má velké eh, ekonomické dopady. Ztrácíme i ekonomické hodnoty, je to možno dokonce kvantifikovat v částkách, v eurech a proto je v zájmu nás všech, abychom biologickou rozmanitost zachovali, abychom tyto zdroje zachovali nebo ještě dále rozvíjeli. A proto bych byl velmi rád, kdyby ta zpráva se více věnovala společné zemědělské politice, aby ji postavila eh, dopředu jako těžiště a aby s tím byla zpěta i příslušná opatření. Sou, souvisí to totiž i s mezinárodní důvěryhodností. Nemůžeme totiž pod někom jiném chtít, aby chránil svoje statky, eh, svoji biologickou rozmanitost a zároveň jako Evropa neplnit naše cíle. Ale bohužel tomu tak celou řadu let již je eh, máme tady cíle Eh, které se týkají biologické rozmanitosti a které zatím nebyly dodrženy a může se stát, že nebudou dodržovány ani do budoucna. Děkuji. Děkuji, Martine. Dávám slovo Elizabeth Jegle a potom paní místo předsedkyně Paulsen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní zpravodajce za to, jak nám prezentovala toto nepochybně velmi důležité téma. Nebudu opakovat celou řadu věcí, které tu již zazněly, ale přesto bych dala jasně najevo, že se jedná o důležité téma, že to je téma, které musíme tedy intenzivně eh, zpracovávat i v souvislosti se zachováním druhů. Já bych teď nechtěla se jednoznačně vyslovit pro jeden určitý způsob podám k tomu, předložím k tomu pozměňovací návrhy, jejichž cílem bude i to, abychom se snažili v regionech, abychom v regionech přemýšleli o tom, jak můžeme utvářet biologickou rozmanitost, tak abychom díky zemědělství, abychom tady ukázali, že díky zemědělství se dělá i mnoho dobrých věcí, nechci všechno pouze učerňovat. Skutečně musíme vidět v zemědělství i mnoho dobrého a měli bychom se zamyslet nad tím, jak tedy můžeme v prvním i v druhém pilíře, pilíři to znamená jak na evropské, tak na regionální úrovni, učinit ještě více než dosud. Já si myslím, že pokud budeme argumentovat opatrně, tak se nám určitě podaří přispět i k eh, diskuzi o společné zemědělské politice a to by mělo být naším cílem. Děkuji. Děkuji, Elizabeth. Slovo má paní místo místopředsedkyně Paulson a potom Albert Des. E, děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní zpravodajce. Je nesmírně důležité, když hovoříme o biologické rozmanitosti, abychom se drželi prostých skutečností. Zemědělství, lesnictví, rybolov to jsou ty oblasti lidské činnosti, které každý den nakládají s přírodními statky, s přírodními zdroji. Zas a znova jsme opakovali, že chceme eh, chráněné krajinné oblasti chránit, vyčlenit, to je správné, ale nesmíme zároveň zapomínat na to, že musíme zřídit ekologické koridory a to i v těch oblastech, které jsou obhospodařovány v rámci zemědělství a nebo v oblastech, kde je velmi intenzivní lesnictví. Pouze tak se nám totiž podaří, že veškeré geny, veškeré organismy budou mít prostor vhodný k tomu, aby se rozvíjely. Já si myslím, že ten 7%, ta 7% sazba, která je v návrhu komise, je dobrým krokem směrem vpřed. Samozřejmě, že si umím představit, že za pár let zjistíme, že ta sazba musí být vyšší, že to musí být ne 7, ale třeba 15 Nevím, jakým směrem se to bude ubírat, ale v tuto chvíli jde především o to, aby ty oblasti, které jsou intenzivně využívány, eh, také zachovaly určité koridory, eh, například živé ploty nebo aleje, různá křoviska nebo eh, divoké rostliny podél cest. Právě tyto koridory nám zajistí, že divoké organismy budou moci přežít. Děkuji. Děkuji a nyní Albert Des a potom Maria Nedělčeva. BDA konnte nicht pünktlich. Oh. Doch, und BDA konnte nicht pünktlich hier. Petr Jár tu nemohl být včas a proto tedy budu hovořit za něj. Požádal mě o to a pokusím se tedy tu věc následně okomentovat vlastními slovy. Eh, stanovisko paní Dancila je, Dancily je velmi dobré, ale v některých ohledech je příliš obecné. Myslím si, že bychom měli upozornit i na pozitivní roli zemědělství při zachování biologické rozmanitosti. Kromě toho musíme dát najevo, že zemědělství může rozhodným způsobem přispět k tomu, že Evropská unie splní svoje cíle, pokud jde o biologickou rozmanitost nebo zachování druhů eh, je tedy důležité, že mm, paní Dancila vítá pozitivně hodnotí návrhy e, komise, pokud jde o společnou zemědělskou politiku a nereaguje například na určité návrhy Envy. E, platí, e, nebo patří sem například to rozšíření na 10 plochy anebo vzájemné podmi, vzájemná podmíněnost pomoci. Například se to týká rámcové směrnice o vodě ve výboru pro životní prostředí. K tomu byly předloženy pozměňovací návrhy. A nyní můj osobní komentář. Myslím si, že tak jako do posud bychom o celé záležitosti měli diskutovat velmi věcně. Jedna věc je totiž jasná. Pokud chceme Eh, chránit určité regiony, tak jsou to eh, oblasti, které dneska jsou právě takové proto, že nebyly chráněny. To znamená, že to, co se dosud dařilo bez ochrany, bez toho, aby to byly chráněné krajinné oblasti, musí pokračovat. Pan eh, ministerský předseda Šlezvická Holštínska jednou řekl, že dokud tedy veřejná zpráva a politika nebude rybám a rybníkům dávat předpisy, tak do té doby budou rybníky fungovat velmi dobře, ale jakmile vzniknou určité předpisy, tak eh, ty ryby už eh, nebudou žít tak bez problému, budou neustále šikanovány. Také se tomu tak stalo. A biologická rozmanitost bude v důsledku toho menší. To znamená, že musíme najít hodnou rovnováhu a nemůžeme neustále všechno pouze chránit, všechno to, co je hodno ochrany, protože že si musíme uvědomit, že doposud to fungovalo, přestože jsme to nechránili. Já bych například neměl nic proti tomu, kdyby určité velkoměstské aglomerace byly chráněny. Například v Německu se konal výzkum, který dospěl k závěru, že e, velké, velká biologická rozmanitost je e, také v rámci velkoměst a proto si myslím, že bychom mohli i chránit tato velkoměstská území. Proti tomu bych nic neměl. Jinak je možno říci, že pokud jde o biologickou rozmanitost, objevují se tu velké rozpory. Já už jsem na to upozornil. Eh, souvisí to i eh, s mojí činností v rámci veřejné zprávě. zprávě. Pokud dneska nějaký podnikatel žádá o založení kamenolomu, tak to neznamená, že eh, tak to tedy znamená, že ten kamenolom nemůže být eh, založen, protože by se zničila biologická rozmanitost. My jsme se eh, snažili takový kamenolom založit a bylo nám řečeno, že to nejde z ekologických důvodů. Já si myslím, že na jedné straně něco nemůžete udělat kvůli biologické rozmanitosti a najednou to jde a najednou to zase nejde a podobná situace nastala v blízkosti mého bydliště, kde byla e, velká vojensk, velké vojenské cvičiště americké armády a kdyby dneska někdo žádal o takovéto cvičiště, tak by mu to nebylo povoleno z ekologických důvodů. E, ta střelnice nebo ta, e, to cvičiště Eh, mělo být přeměněno na průmyslovou oblast a najednou ekologové řekli, že nikde se nezachovala taková míra biologické rozmanitosti jako právě na této střelnici. To znamená, že často jsou to skutečně velmi markantní rozpory. A konečně třetí příklad u nás v 60. letech eh, byly vysušovány mokřady. Eh, jestli se tomu tak děje i nyní, to je jiná otázka, ale tehdy to bylo nařízeno, vysušovaly se vykřady a využívaly se jako zemědělská plocha. A byla tu velká eh, kolonie určitého druhu a ekologové řekli, že to nejde, protože ta kolonie by se tím zničila, ale přestože se ty mokřady vysušily, tak ta kolonie tam zůstala. To znamená, že eh, bychom měli vytvářet díky našim evropským programům správný rámec. Neměli bychom živé organismy poučovat o tom, kde smějí žít, kde naopak žít nesmějí, jestli e, mají žít v kukuřici nebo ne. Já si myslím, že bychom měli živým organismům nechat možnost rozhodnout se, kde se cítí dobře a tam budou žít. Myslím si, že bychom měli hledat správná řešení a dobrou rovnováhu. Měli bychom zachránit biologickou rozmanitost, ale neměli, pouze, neměli bychom pouze šikanovat zemědělce a stavět zemědělce neustále eh, pod palbu kritiky. Neměli bychom vytvářet nové šikany. Neustále, není potřeba neustále něco měnit. Měli bychom zachovat tu biologickou rozmanitost, kterou máme dnes. Děkuji. E Děkuji, Alberte. Teď má slovo Maria Nedělčeva a potom pan Fajmon. Благодаря, господин председател. Аз също Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za tyto návrhy, které jsou velice užitečné. A eh, chtěla bych eh, také navázat na návrhy Eh, zpravodajky v oblasti biologické rozmanitosti eh, v souvislosti s novou společnou zemědělskou politikou, ekologičtější a zelenější. Ráda bych eh, se vrátila k podpoře Evropské komise pro ta odvětví, která vytvářejí biodiverzitu. Nesmíme zapomínat, že například včelařství patří mezi tato odvětví. Včelaři se e, eh, odstli ve velikých problémech. Je to odvětví přitom velmi důležité pro e, opilování plodin a pro biodiverzitu. Nová SZP musí brát v úvahu všechny Eh, cíle obsažené v tomto návrhu a musíme udělat maximum pro to, aby všechna navržená opatření našla své místo v nové společné zemědělské politice. Musíme také podporovat eh, včelaře a pomáhat jim v naplňování jejich cílů, tím spíš, že co se týče zelených opatření, můžeme jim e, poskytnout pomoc, můžeme nalézt prostředky, abychom je motivovali do investování. Děkuji za vaše návrhy. Děkuji. Grazie Maria. Děkuji Marie a slovo má pan Fajmon a potom pan Klas. Eh, dobrý den, já bych chtěl navázat na to, co říkal kolega Albert Des Eh, já jsem žil, žiji stále eh, nedaleko eh, bývalé sovětské vojenské základny a jak naši ekologové zjistili, tak taky tato základna, bývalá tanková střelnice, je rezervoárem velké biodiverzity a je z toho důvodu tam bylo na té tankové střelnici zakázána zemědělská činnost. Takže biodiverzita se často nachází na místech, o kterých si to ani, eh, ani nemyslíme nebo eh, kde to neočekáváme. Eh, tak to byla první poznámka, kterou jsem chtěl říct. Druhá se týká naší snahy o zvětšování biodiverzity v rámci společné zemědělské politiky. Já se často scházím se zemědělci a e, říkám jim o tom, jaká opatření připravuje tady se v Bruselu a oni mě vždycky položí nakonec otázku. A vy si myslíte, že vy v Bruselu lépe víte, než sedlák, který je v tom místě, e, v té krajině, na tom poli, e, často i řadu generací, co se tam konkrétně má udělat. Vy si myslíte, že, že to lépe naplánujete z Bruselu, než my tady, kteří v té krajině hospodářství hospodaříme a já se musím přiznat, že často nevím, co mám na to říct. Je to vel, velmi složitá debata a proto já obecně proti biodiverzitě nemám nic proti tomu, ale jde o to, jaké nástroje použijeme a zda to vyvolá nějaké nároky na, na hospodáře v zemědělství. To je, myslím, klíčová věc a potřebujeme udělat jednoduchá pravidla, která pokud možno nebudou zvyšovat byrokratickou zátěž pro hospodáře zemědělce v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane Fajmone. A nyní pan Klas, paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Biologická rozmanitost to je takové oblíbené heslo. Diskutuje se o něm v mnoha oblastech, objevuje se to v mnoha zprávách, v mnoha výborech. Byl tu zmíněn výbor Envy, výbor pro životní prostředí. A mám pocit, když to tak slyším, že každý si pod tím představuje trochu něco jiného a každý, každý ten termín interpretuje podle svých vlastních zájmů. Musíme si ujasnit, co vlastně tou biologickou rozmanitostí myslíme. Pokud to znamená zachování, tak to nebude fungovat, pokud složíme ruce do klína. Já jsem se dneska účastnila takového schromáždění u mě ve volebním okrsku. Byli to ehm, provozovatelé drobných palíren ovoce a e, tito lidé mi říkají, že to ovoce je často napadeno muškami. E, to jsou organismy, o níž jsme se domnívali, že e, vymřely a následně se tedy zjistilo, že je možno je i využít e, k lékařským e, účelům. A e, proto tedy melí e, bylo, začalo být chráněno a dneska tedy e, žije na stromech a to těm stromům často vadí. E, Eh, to znamená, že musíme mít jasně na paměti, čeho vlastně chceme dosáhnout. Pokud to znamená konzervovat, zachovat, tak to zároveň nejde bez toho, abychom obhospodářovávali mm, půdu. Já eh, mám trochu problém s bodem číslo dvě v té zprávě. Nemůže Nemůžeme totiž dopustit, abychom anticipovali nějaká politická rozhodnutí. Já si myslím, že bychom zatím k tomu neměli nic říkat. Eh, biologická rozmanitost se musí odehrávat v regionech, regiony si ji musí sami organizovat a měli by se soustředit právě na to, co je důležité a to by měl být náš cíl. Děkuji. Bene, adesso è... Michele, che la... Ještě Michel požádal o slovo, takže Michel Danten a potom dám slovo komisi. Pane předsedo, k této otázce biologické rozmanitosti. Já si myslím, že mezi různými územími mohou být výsledky různé v souladu s těmi praktikami a postupy. V současné době jsme se ve druhém pilíři zaměřovali především na opatření, která potřebovali využití zdrojů, spíše než eh, na opatření, která měla odměnit eh, určité výsledky. Já si myslím, že teď bychom měli trvat na tom, že je třeba dosáhnout výsledku. A to znamená, že bychom zemědělcům měli ponechat svobodu jednat, protože oni znají své území. Ve Francii v národních parcích eh, už asi čtyři nebo pět let máme mezi agroenvironmentálními opatřeními jedno opatření, které je mezi zemědělci velmi populární a úspěšné. Zatímco, když jsme se snažili zavádět různé povinnosti, tak tato opatření nepřinesla výsledky. Často se hovoří o včelařství. Nedávno jsem dostal výsledky v oblasti, kde diversifikace kultur a především uplatňování Eh, zimního pokrytí byla uplatňována a ty výsledky, pokud je o přežití včel a objem medu, je opravdu obrovský výsledek, takže výsledky jsou důležité a ne prostředky. Děkuji, Mišeli, A teď má slovo zástupce komise, ředitel Vakenut. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velice bohatou diskusi, která tady proběhla. To eh, je, odráží to, jak si také eh, budoucnost v Evropské unie. Eh, já bych řekl, že z, je tady kladen důraz na odpovědnost zemědělství v oblasti tvorby biodiverzity. Já bych chtěl opravdu říci, že tady ta odpovědnost existuje nejenom proto, že zemědělství a lesnictví pokrývá 72 území eh, Unie, je to také proto, že musíme, eh, musíme působit i v jiných, v jiných oblastech, a to je také cílem této strategie. My jsme stanovili šest cílů. Jeden je zaměřený na zemědělství a má tam ty ještě jako podcíl země, eh, lesnictví, ale pak jsou tam další oblasti, jako je eh, rybolov nebo eh, takové ty takzvané zelené infrastruktury spojené se službami pro ekosystémy, městské lokality, kteří to tady řada z vás také zmínila. Co se týče hlavních výzev, kterým čelíme, musíme hlavně zdůraznit, tak jak to mnozí tady taky řekli, že už bylo dosaženo mnohého a bylo mnoho vykonáno, nejenom co se týče financování, které bylo zajištěno prostřednictvím evropských nástrojů na podporu tohoto úsilí, ale eh, také bylo dosaženo velice dobrých výsledků v oblasti biodiverzity Eh, v rámci zemědělské politiky. To také je třeba uznat. A k tomu máme čísla, tato čísla eh, se využívají v rámci, byla využita v rámci přípravy strategie, ale Ehm, je to poněkud problematické, co se týče například stavu druhů, které jsou chráněny a v tuto chvíli zatím nejsou na takové úrovni, jak bychom očekávali. Pouze e, e, třeba 17% z nich není e, takzvaně v dobrém stabilizovaném stavu záchovném a celá řada bodů Eh, na které třeba klást důraz, je ta souvislost mezi eh, udržitelnou produkcí a zachováním druhů. Eh, nejedná se pouze o zachování druhů, to tady řada také hm, poslanců říkala. I v posledních desetiletích proběhla celá řada akcí hm, taková síť oblastí které představují významné procento území Evropské unie, eh, chráněných krajinných oblastí a oblastí, které eh, se, eh, jsou zemědělsky obhospodařované a které byly předmětem opatření. Ale 82% území chráněno není a podstatné jsou tam právě ta propojení, jak někteří tady také řekli, v souvislosti s potřebou zajistit trvale udržitelnou produkci tak, aby se jak eh, produkovala dostatečné množství eh, potravin a, eh, a produkce a ten návrh, který my tady máme, by měl zajišťovat právě správnou rovnováhu. Tady nejde o to omezovat, ale spolupracovat s jednotlivými odvětvími, Konkrétně se jedná hlavně o zemědělství a lesnictví, protože je jasné, že nemůžeme dosáhnout stanovených cílů bez zapojení těchto dvou odvětví, která v mnohých případech jsou našimi největšími spojenci i také z minulosti. Děkuji. Molto bene, grazie direttore del suo intervento. Děkuji, pane řediteli, za vaše vystoupení a upřesnění a nyní dám znovu slovo paní Dančile, abychom si vyslechli její připomínky a potom přistoupíme k dalšímu bodu. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vyslechla jsem si s velkým zájmem všechny návrhy kolegů a také jejich připomínky a problémy, na které upozornili. Často se opakovaly dvě věci a sice, že biologická rozmanitost je velmi důležitá a mnozí kolegové také vyjádřili znepokojení v souvislosti s tím, že ochrana biologické rozmanitosti by neměla znamenat větší zátěž pro zemědělce. Pan Des hovořil o své, svém regionu v okolí delty Dunaje máme úplně jinou situaci. Tam je nebezpečí zániku celé řady druhů a proto potřebujeme společná řešení, která uspokojí potřeby všech regionů, které se setkávají s problémy, pokud jde o ochranu biologické rozmanitosti. Jsem také toho názoru, že si tato záležitost zaslouží větší pozornost a také více slov, než je obsaženo v tomto stanovisku, ale víte, že stanovisko je poměrně omezeno, pokud je o prostor. Na základě vašich návrhů se pokusím dosáhnout toho, aby ten návrh stanoviska byl co nejúplnější a zaměřoval se na ty oblasti, které se týkají zároveň biologické rozmanitosti evropského zemědělství. Děkuji. Děkuji, děkuji všem kolegům za tuto rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 7. února do 12 hodin, takže máme už jen jeden den, méně než jeden den. A teď přistoupíme k následujícímu bodu na, po, na pořadu jednání. A vrátíme se k reformě společné zemědělské politiky. To bude samozřejmě priorita naší letošní práce. Po rozpravě, kterou jsme vedli na našem posledním zasedání, kdy jsme diskutovali, jak se určitě vzpomínáte, o přímých platbách a o jednotné společné organizaci trhu, se teď musíme podívat eh, zblízka na návrhy komise ohledně rozvoje venkova a ohledně horizontálního nařízení o financování společné zemědělské politiky. Naši dva zpravodajové, Luis Manuel Capula Santos a Giovanni Lavia, jsou zde přítomní, se vidím, Giovanni myslím, že za chvíli dorazí. Myslím, že je důležité, vážení kolegové, abychom si uvědomili, že je důležité zachovat rovnováhu mezi prvním a druhým pilířem SZP. Programy rozvoje venkova jsou zásadní pro podporu celé řadě venkovských oblastí v Evropě při tom, jak musí tyto oblasti čelit různým výzvám. A proto je mi potěšením dát slovo Lojzovi, abychom mohli okamžitě zahájit diskusy o legislativním návrhu ohledně rozvoje venkova. Luizi, máš slovo. Muito Presidente, caros, caros e caras colegas. Děkuji. Vstupujeme do klíčové fáze procesu reform. A toto nařízení je opravdu zásadní. Je to důležité nařízení, o kterém nemůžeme debatovat, aniž bychom vzali v úvahu nařízení o přímých platbách. Společná zemědělská politika je celý soubor a jeden celek má dva pilíře a tak to rozhodl právě Evropský parlament. Tato politika musí mít dva pilíře. Finanční zajištění je odlišné pro oba dva tyto pilíře, ale jsou neoddělitelné. Nemůžeme uvažovat o společné zemědělské politice, a mít přitom na zřeteli pouze jeden z jejich pilířů, protože bylo by to jako dívat se na někoho, na nějakou, nějakého člověka, když stojí pouze na jedné noze a ne na obou nohou. Komise nám předložila velmi dlouhý seznam opatření, je tam více než 20 opatření, a je těžké nesouhlasit s většinou navrhovaných opatření, protože jsou to pozitivní opatření, dobře vypracovaná, která si rozhodně zaslouží podporu nás všech. Samozřejmě s tím, že bychom upravili, vyjasnili nebo upřesnili některé body, ale komise v celém tomto procesu vystupovala zcela jinak Pokud je o přístup k prvnímu a k druhému pilíři. Pokud je o první pilíř, tak tam komise předložila velmi objektivní návrh, aby se finanční dotace rozložila mezi členskými státy. Nicméně u druhého pilíře komise neříká vůbec nic o této otázce a žádá nás, abychom podepsali Bianko šek, aby komise mohla přistoupit k finanční distribuci, která ji bude připadat nejvhodnější a bude mít přitom na paměti pouze dva cíle. Jedním z těchto cílů je, aby členské státy ve svých národních programech dodržovaly tři globální cíle. Myslím si, že s tím nebude žádný problém. A pak je zde ještě další kritérium, a to je kritérium výsledku předcházejících výsledků. A co to znamená? Znamená to, že bude třeba provést hodnocení efektivity a já nesouhlasím s tím, aby tento parlament v kontextu spolurozhodování musel debatovat o společné zemědělské politice, ale ne v celku, pouze o jedné části jejího rozpočtu. Samozřejmě je to ta větší část, ta důležitější, protože víme, že 75% zdrojů je v prvním pilíři a pouze 25% prostředků by spadalo do druhého pilíře ale členské státy, které jsou v lepší situaci, tedy v prvním pilíři, jsou v horší situaci, pokud jde o druhý pilíř a naopak. Takže si myslím, že nemůžeme zvažovat seriózní reformu společné zemědělské politiky, aniž bychom provedli soubornou analýzu. A proto předložím ve své zprávě návrh. Návrh rozpočtu pro druhý pilíř, stejně jako to udělala komise pro první pilíř. A pokusím se stanovit určitou korelaci mezi rozpočtovým návrhem pro první pilíř s druhým pilířem, abychom mohli hovořit o konver- konvergenci mezi oběma těmito pilíři. Nemyslím si, že by mělo smysl hovořit o konvergenci mezi členskými státy v prvním pilíři a neříct vůbec nic v tomto smyslu o pilíři druhém nebylo by rozumné ponechat to všechno v rukou komise u toho druhého pilíře. Je to velmi citlivá otázka, měli bychom přijmout rozhodnutí a mě by zajímalo, jak se vy díváte na, tou, na tu mou myšlenku, na ten můj nápad. Navrhuji tedy, abychom podpořili návrh komise, ale pokud jde o rozpočet, tak co si myslíte vy? Necháme to všechno v rukou komise, anebo předložíme návrh za parlament bude to jasný návrh na přerozdělení mezi členskými státy a zemědělci. Pak jsou tady další citlivé otázky, o kterých bychom měli diskutovat. z nevýhodněné oblasti. Komise navrhuje stanovit limity, když budou členské státy předkládat své perspektivy. Já si nemyslím, že můžeme cokoliv říci, než budeme vidět, jaký bude ten specifický zásah ze strany komise a jaká kritéria si stanoví komise pro to, aby byly tyto regiony přijatelné nebo způsobilé. A potom řízení rizik, konkrétně mechanismus na stabilizaci. Výnosu. Komise nám říká, že nebude možné u kapitálových fondů získat veřejné financování. A to znamená, že zemědělci budou muset sami financovat eh, kapitál těchto fondů. Jak to bude fungovat? Bude to fungovat na základě úvěru, půjček. A Veřejný sektor do toho vstoupí později. Já myslím, že by to velmi zkomplikovalo život našich zemědělců. Víme, jaká je situace v celé řadě regionů, v celé řadě členských států, takže si myslím, že i toto by se mělo vyjasnit, protože jinak se nám zde ohlašuje mechanismus, který vypadá atraktivní, ale nebude v praxi účinný. A já bych byl rád, aby nám komise dnes vysvětlila jasněji a podrobněji, v čem spočívá tento mechanismus financování, který nám navrhuje především, pokud jde o zisk zemědělců. A pokud jde o rezervu efektivity, to je návrh komise. Co to vlastně znamená? Znamená to, že členské státy Eh, které mají lepší administrativu, budou mít výhodu oproti těm menším členským státům nebo členským státům, kde jejich administrativa není tak účinná. Já si myslím, že se nemůžeme zaměřit pouze na ty, kteří jsou v lepší situaci. Nemůžeme si naplánovat pouze rezervu pro ty, kteří jsou v lepší situaci, ale měli bychom tyto prostředky rozdělit rovnoměrně. Komise navrhuje, abychom 25 rozpočtu věnovali na agroenvironmentální opatření. Ale pak se zde neupřesňuje v žádném článku, jak by to mělo vypadat. Hovoří se zde o 5% na program LEADER, ale nic jiného. Takže by mě také zajímalo, jak to vlastně komise myslí, aby mě také kolegové řekli, jak se na to dívají, protože po té, co si vás vyslechnu, vypracuji zprávu, která doufám uspokojí všechny kolegy. Jak už jsem říkal, nejdůležitější to budeme muset rozhodnout v následujících dvou nebo třech týdnech. Je otázka financování a máme zde dvě možnosti. Buď přistoupíme na to, aby komise rozhodla, aniž by parlament k tomu mohl říci cokoliv, anebo se odvážíme předložit návrh rozpočtu s tím, že si budeme vědomi, jaké problémy to může znamenat a jaké pochybnosti nebo rozdíly mohou nastat mezi námi. Já si myslím, že nejlepší by bylo předložit návrh rozpočtu a navázat to na návrh rozpočtu pro první pilíř, abychom měli globální pohled na celý rozpočet pro SZP a abychom mohli čelit tomuto problému redistribuce, přerozdělení prostředku. Pane předsedo, mohl bych mluvit eh, ještě dlouho, ale nechci zbytečně zneužívat času a měl bych také, rád bych se také vyslechl názory kolegů. Děkuji, Luizi. Přihlásilo se spousta kolegů. Jí má slovo pan Kalinovský a potom paní místopředsedkyně Paulsen. Děkuji bardzo, pane předsedající. Spośród... Děkuji, pane předsedo. Mám k tomu několik komentářů. Pokusím se zmínit alespoň dva z nich a kromě toho bych následně položil ještě jednu otázku. Mám pocit, že současný návrh nařízení příliš zdůrazňuje druhý pilíř SZP. Ten způsob, kterým se snažíme vytvářet eh, nové zemědělství, které bude konkurenceschopné, samozřejmě sebou nese i určité výzvy, úkoly. Není pochyb o tom, že musíme chránit životní prostředí, že musíme chránit klima a taktéž biologickou rozmanitost. Musíme také vytvořit nové sítě. Nicméně tyto otázky by se neměly stát našimi jedinými prioritami. Mezi cíly v druhém pilíři jednoznačně postrádám zpracovatelský průmysl a nebo zemědělské podniky, které v tuto chvíli čelí strukturálním problémům. Tolik tedy k první poznámce. Pokud jde o princip subsidiarity a princip na němž bude založeno programování, tak já se domnívám, že, to eh, by, ne, že by to nemělo být upraveno na základě nařízení rady. Mělo by to zůstat v rukou v kompetenci členských států. A nebo by tomu mělo být alespoň tak, že členské státy by měly mít větší pružnost v tomto ohledu, větší pružnost, jak nakládat eh, s tímto nařízením. Já si myslím, že nebude dobré, když tady, tady budou uh, alokovány minimální částky ve výši 5% ze všech eh, dalších programů. A na závěr ještě ta otázka, kterou jsem předeslal. Byl, bude uh, potřeba nově akreditovat platební agentury v rámci dalšího programového období? Děkuji. Děkuji. A slovo má paní místo předsedkyně Paulsen a potom jean carlos Scott. Förande och... Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji. Nechci se vůbec pouštět do podrobností. Je to tak, jak řekl pan Santos. Musíme v této souvislosti brát v úvahu celou řadu podrobností, detailů vzhledem k rozvoji venkova. A zároveň je to tak, že každý drobný návrh eh, musí být podložen posouzením. Musíme posoudit, jestli to bude, má, bude mít nějaké dopady a jestli to bude mít i nějaké legislativní dopady. To znamená, že celý ten legislativní postup je velmi, velmi komplikovaný. Ráda bych nás ale všechny upozornila na to, že je potřeba celou tu situaci vidět komplexně. Pojďme se podívat na to, jak to v tuto chvíli v Evropské unii vypadá. Máme tu finanční krizi, bankovní krizi a nezaměstnanost dosahuje obrovských výšek. Zemědělství je stále více omezováno a to dokonce i u mě. V mé zemi také zažíváme podobnou situaci. Máme velmi dobré, dobře fungující národní hospodářství, ale nezaměstnanost mezi mladými lidmi činí 20% a to především na venkově. Naše venkov, venkovské oblasti jsou stále chudší a e, chudnou rychlostí, která se neustále zvyšuje. To jsou skutečnosti, které musíme mít na paměti, pokud chceme diskutovat o tom, jak mají vypadat programy na podporu venkova. Musíme si neustále pokládat otázku, čemu mají ty programy vlastně sloužit. Jaký nástroj mají představovat? Evropa už takto nemůže pokračovat. Není možné, abychom eh, ve, eh, aby venkov pocitoval neustále pouze negativní dopady ekonomické krize. Není možno neustále krátit rozpočty. Musíme se postarat o to, aby každé euro bylo investována účinně, efektivně. To jsou cíle, které jsme si stanovili. Dovolte mi v této souvislosti zmínit dva nebo tři detaily. Za prvé, byla bych velmi ráda, a samozřejmě, že to nesouvisí pouze s rozvojem venkova, ale byla bych velmi ráda, kdybychom se ještě jednou podívali na to, jak to vypadá s, tou nadřazen, s tím nadřazeným nařízením, eh, to znamená eh, nařízení o zemědělské politice, politice rybolovu. Musíme tyto politiky navzájem slaďovat. Na to bychom se měli podívat a měli bychom se zamyslet nad tím, jaké možnosti tady mají zemědělci, malé podniky na venkově, tak aby získali přístup k rizikovému kapitálu. Protože je tomu bohužel tak, že ty podniky nebudou mít v nejbližších letech přístup k rizikovému kapitálu, pokud se budou obracet výlučně na banky. Musíme si skutečně položit otázku, jestli tady není nějaká jiná možnost, nějaké jiné možnosti, jestli k tomu nemůžeme přistoupit kreativně, jestli nemůžeme eh, předložit nějaké inovativní návrhy, tak abychom eh, vzbudili na tom venkově určité nadšení protože na venkově žijí velmi poctiví, pracovití lidé, kteří naši podporu potřebují. A kromě toho bych ráda zmínila ještě dvě další věci. Za prvé, zacházení se zvířaty. Dobré životní podmínky zvířat. Neustále slyšíme, že není dost peněz. V druhém pelíři se musíme podívat na detaily, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat a Musíme se zcela vážně zamyslet nad tím, jestli na ta zvířata někdy nezapomínáme. Právě tady musíme co možná nejvíce rozšířit naše znalosti, protože to je důležitá součást inovací a dalšího rozvoje. A samozřejmě, že to má i bezprostřední ekologické dopady. Zemědělství, lesnictví, to jsou oblasti, které mohou eh, generovat energii z odpadu. Neměli bychom rostliny produkovat jenom proto, že z nich později získáme energii, ale i tak můžeme tedy v této oblasti energii získávat. Já si myslím, že naším úkolem, co by volených zástupců evropských občanů, je to, abychom se postarali o to, že zdroje, které máme k dispozici, budeme používat takovým způsobem, že se nám podaří dosáhnout určitého zlepšení a to pro celou Evropu. Děkuji. Grazie, Děkuji, paní místo předsedkyně. Giancarlo Scotta potom paní Ranz Garcia. Grazie, signor Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Chci vás upozornit na jednu velmi relevantní otázku, kterou už jsme řešili v říjnu. Já už jsem předložil i písemnou otázku pro komisi. Jedná se o možnost vytvořit záruční fond za půjčky mladých zemědělců na úrovni společenství. v článku 18 tohoto nařízení se už hovoří o podpoře materiálních nebo nemateriálních investic, hmotných nebo nehmotných investic. Podle přílohy 1 se sice hovoří o zvýšení tohoto Prahu o 20%, pokud je o usazování mladých zemědělců, ale není to příliš značné. V článku 20 se hovoří o podpoře pro rozběhnutí podnikání pro mladé zemědělce, ale pořád se to ještě odkazuje na tu maximální článku, částku 70 tisíc euro. A v dalším článku se hovoří o investicích a tam v pátém odstavci se hovoří o tom, že je možno požádat eh, kompetentní úřad o vyplacení zálohy ve výši 50 eh, veřejné podpory pro investici. Odpověď na mou otázku byla pozitivní. V kontextu strategického rámce společného pro následující programové období 2014 až 2020 by se mohly vytvořit záruční fondy a fondy pro půjčky eh, v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který by mohl být využit eh, pro podporu mladých zemědělců. Mě by zajímalo, zda by bylo možné skutečně začít hovořit o realizaci tohoto záručního fondu na úrovni celého společenství, vzhledem k tomu, že i když eh, se počítá s celou řadou subvencí a pobídek, tak fond tohoto druhu by více motivoval mladé zemědělce, nebo tedy mladé, kteří se chtějí stát zemědělci. Grazie, Děkuji, Giancarlo. Nyní má slovo paní Erans Garcia a potom Kostinger. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat panu Kapulasovi za to, že nám dal možnost dnes diskutovat o této části reformy společné zemědělské politiky. Mám určité pochybnosti, nebo tedy má delegace má určité pochybnosti v této souvislosti. Ten váš návrh obsahuje určité problematické body. Španělsko je jednou ze zemí, která má pojistky, pojištění pro zemědělce na celostátní úrovni a tento návrh by mohl ohrozit již existující systém. Já si myslím, že by byla škoda, kdyby ve snaze zlepšit celou situaci pro celou Evropskou unii, bychom vytvořili problémy jednomu státu, kde už to docela dobře funguje. Proto my jako delegace budeme velmi dohlížet na to, aby byla zaručena kompatibilita s legislativou Evropské unie a kompatibilita tedy toho, co už existuje v mém členském státě. A dále jako Španělé máme i další problém. Víte, že Španělsko je nejvíce decentralizovanou zemí v Evropské unii. Máme autonomní oblasti, které mají delegovánu celou řadu pravomocí centrálního státu. A to nás vede k situaci, kdy máme 19, nebo tedy 17 různých plánů rozvoje venkova. A svého času existoval i státní plán rozvoje venkova, který umožňoval meziregionální investice. Teď už tento státní plán nemáme, což nám trochu znemožňuje možnost realizovat eh, plány několika regionů zároveň. A proto by nás zajímalo, zda v tomto návrhu by bylo možno dát nám možnost do sedmého článku zahrnout návrh, aby existoval plán na financování meziregionálních investic, investic několika regionů zároveň. A na závěr bych ráda upozornila na jednu velmi zajímavou věc, Komise zde dělá dvě věci, které jsou protichůdné. Chce podporovat zemědělce, aby se integrovali do organizací producentů, ale jakmile jsou tyto organizace silné, tak se jim omezují možnosti podpory. A já si myslím, že by bylo zajímavé, aby pan zpravodaj, pan Kapula, se vzal v úvahu to, že je třeba podpořit koncentraci zemědělské nabídky a proto je třeba ukončit toto omezování podpory malým a středním podnikům, protože nemůžeme na jedné straně říkat, že chceme podporovat združování zemědělců a na druhé straně jedním dechem, a myslím si, že francouzský kolega by se mnou souhlasil, říci, že tuto možnost vlastně chceme uzavřít. Pan Danten tomu velmi dobře porozuměl. A ještě úplně na závěr bych chtěla říci, že v tom návrhu pana Kapulase, že by se měly přerozdělit eh, prostředky z prvního a z druhého pilíře, tak eh, s tím já tedy nemohu souhlasit, protože politická dohoda se týká pouze prvního pilíře a nejde pouze o politickou dohodu rady. Ale ve zprávě Alberta Dese loni v létě už parlament eh, vydal stanovisko v tom smyslu, že toto přerozdělení by se mělo týkat pouze prvního pilíře a já si myslím, že dohoda, ke které dospěl tento parlament, by měla být respektována. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Ernst Garcia, paní Kostinger a potom Martin Hosling. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu zpravodaji za to, že se chopil těchto velmi důležitých bodů. Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že je velmi důležité, abychom první a druhý pilíř SZP eh, viděli ve vzájemné souvislosti, abychom je navzájem neoddělovali, ale abychom neustále měli na paměti jejich vzájemné propojení. A to především pokud jde o zemědělské a ekologické programy v druhém pilíři. To je velmi důležitá věc. Pokud je o screening prvního pilíře, tak eh, si musíme uvědomit, že v Evropě existují země, které toho dělají mnoho v envi- eh, eh, agroenvironmentální oblasti. A musíme zamezit tomu, aby to navrhované opatření představovalo určitý krok zpět v některých zemích, kde jsou ta agroenvironmentální opatření na vysoké úrovni. Ráda bych v této souvislosti ještě jednou upozornila na to, že v této souvislosti by bylo velmi dobré, aby eh, podniky, které mají nebo jsou zapojeny intenzivně do těch ekologických programů, aby byly z toho požadavku greeningu, z toho požadavku ozelenění nějak vyňaty. Opatření greeningu v prvním opatření jsou jednoletá opatření, tak jak je to v tuto chvíli navrženo. Pokud se podniky Eh, účastní nějakých ekologických programů, tak se jedná většinou víceleté programy v délce pěti let a já si myslím, že udržitelnost a účinnost jednoznačně hovoří sama za sebe. Dobrovolný přístup se ve druhém pilíři do značné míry osvědčil. To znamená, že se ukázalo, že je dobré, že když to přenecháme na eh, suverénní rozhodnutí členských států, a já si myslím, že druhé, druhý pilíř a opatření v druhém pilíři by měly dostat rozdílu mezi jednotlivými členskými státy a jejich specifikum. Ráda bych upozornila také na dohody o partnerství mezi jednotlivými fondy na jedné straně je možno je hodnotit pozitivně, protože tím zamezujeme dvojitému financování a podporujeme harmonizaci. Na druhé straně se musíme postarat o to, abychom v rámci těchto dohod o partnerství, v rámci těchto partnerských smluv nevytvářeli dodatečnou byrokracii, aby ty fondy tím nebyly zvlášť byrokraticky zatěžovány, protože si musíme uvědomit, že to může být předmětem určitých politických hrátek v jednotlivých členských státech k něčemu takovému může klidně dojít. A já si myslím, že je v naší zodpovědnosti, abychom tomu zamezili. Pan zpravodaj o tom již hovořil. Myslím si, že e, nové hodnocení z nevýhodněných oblastí pro nás bude velmi těžká práce, bude to velký kus práce, kterou máme před sebou. My jsme v tomto výrobu, výboru již e, několikrát upozornili na to, především pan Dortman to tak činil ve své zprávě, že pokud tedy nepředložíme analýzu dopadů těchto eh, opatření, tak můžeme schválit opatření poměrně slepě a rychle a následně být přesvědčení tím, k čemu to vlastně vedlo. Pokud jde o horské oblasti a jejich situaci, tak ty návrhy, které se k tomu objevily, jsou dobré, hodnotím je kladně. Je potřeba koordinace členských států, tak abychom mohli zaručit co možná největší oblasti těchto horských, eh, co možná nejširší, největší horské oblasti, ale zároveň se musíme velmi eh, soustředit eh, na určité aspekty, které jsou s tím zvlášť spjaty. Celkem za to tedy mohu říci, že ty návrhy jsou dobré, že tedy dostatečně zohledňují inovace, že správně hodnotí investice. Nicméně si myslím, že bychom k tomu potřebovali ještě něco konkrétního, že by bylo dobré, kdyby nám to eh, komise ještě konkrétně vysvětlila, jak to tady bude vypadat, protože naše zemědělské podniky musí být více konkurenceschopné a k tomu potřebují zcela jednoznačné rámcové podmínky. Byla tu řeč o mladých zemědělcích. Předložené opatření v prvním pilíři nebudou zdaleka stačit k tomu, abychom tedy vytvořili programy pro mladé zemědělce. Myslím si, že k tomu by bylo zapotřebí ještě dalších návrhů, naprosto konkrétních návrhů. Myslím si, že bychom měli těm mladým zemědělcům pomáhat při zakládání podniku, protože to je velmi palčivá otázka. Pokud jde o lesnictví, tak tady je eh, mnoho velký potenciál. Jde především o to, abychom využili lesní biomasu, což samozřejmě představuje velký potenciál pro naše zemědělské podniky. A důležitá je i otázka zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a tomu bychom se měli v rámci rozvoje venkova i nadále věnovat. Děkuji. Grazie, onorevole Kostinger. Děkuji, paní Kostinger. A nyní má slovo Martin Hausling a potom paní Rodus. Ja, äh, Herr Capoulas Santos hat völlig recht. Pan Kopolos Santos, Santos äh, má pravdu, když říká, že komise nechává určité otázky otevřené a že bychom na ně měli odpovědět nyní my. Ty cíle jsou veskrze správné. Nicméně první zajímavá otázka zní, pokud hovoříme o flexibilitě, o spojení s jinými programy a s fondem soudržnosti, tak se ptám, jestli tím v posledku nebude trpět rozvoj venkova, jestli rozvoj venkova nebude odsunut někam do pozadí, protože eh, bych se obával toho, že peníze budou určeny na jiné programy. Já si myslím, že musíme mít skutečně, eh, musíme skutečně dávat bedlivý pozor, tak aby ty prostředky zůstaly eh, v rámci rozvoje venkova zachovány a neby, aby neodtekly někam jinam. Samozřejmě, že centrální otázka nebyla zodpovězena, a sice otázka kofinancování programu v rámci druhého pilíře v mnoha členských státech nastane velký problém se spolufinancování těchto programů. Buď tedy změníme ten rámec tak, že si stanovíme jasné priority, řekneme, kde tady Evropská unie bude dávat více peněz, anebo k tomu přistoupíme principiálním způsobem, to znamená, že eh, řekneme, že, že eh, zkrátka vytváříme dobré programy, ale bohužel ty programy nejsou eh, využívány, protože členské státy nejsou schopny eh, to spolufinancovat. To je problém v mnoha členských státech a myslím si, že bychom se tomu měli věnovat. Ve stávajícím návrhu komise se uvádí 25 pokud jde o ekologická opatření druhého pilíře, ale není to eh, zachyceno písemně a to je nedostatek. To bych na to bych rád upozornil. Myslím si, že druhý pilíř by měl představovat alespoň 25%, že tady alespoň 25% ploch bude eh, zachováno. O tom není možno diskutovat. To o ekologičtění, o zelenění nemůžeme provádět pouze v prvním pilíři, ale také v pilíři druhém. Kromě toho musíme dávat pozor na to, aby opatření v druhém pilíři v Evropě ve všech členských státech byla do značné míry závazná, protože tu samozřejmě existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o financování. Pan kolega z Rakouska zcela právem řekl, že Rakousko je členská země, která programy druhého pilíře velmi silně, intenzivně rozvíjela, a to především v oblasti rozvoje venkova. Ale na druhé straně existují členské státy, které v druhém pilíři takřka žádné peníze nemají. To znamená, že to bychom měli nějak harmonizovat. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, tak i tady musí být k dispozici dostatek peněz. Já osobně považuji za špatné a zcestné, že o obou věcech diskutujeme současně jak o nových definicích, tak o prostředcích, které budou k dispozici. Měli bychom o tom diskutovat zvlášť, protože víme, že získávání finančních prostředků bude samozřejmě velmi obtížné a není dobré to směšovat. Říkali jsme, že určité věci podle našeho názoru do druhého pilíře prostě nepatří. Striktně jsme se vyslovovali proti tomu, abychom do, uh, země, do uh, toho spolufinancování zahrnovali soukromé pojišťovny v zemědělské oblasti. To není přístup, který by měla Evropská unie sledovat. Tomu říkáme jasné ne. Neměli bychom tedy provádět řízení rizik, ve kterém bychom nějak protěžovali eh, soukromé pojišťovny. To nepochybně je špatná cesta, kterou odmítáme. Celkem za to tedy dávám panu zpravodaji za pravdu. Pokud nejsou uvedeny žádné finanční částky, tak tam ty finanční částky prostě musíme napsat my. A to je v podstatě smysl propojení prvního a druhého pilíře. Já si myslím, že v oblasti finančních prostředků bychom prostě neměli připustit, aby došlo k nějakému krácení. Děkuji. Tin. Eh, Děkuji, Martine. Paní Rodust a potom Michel Danten. Pane předsedo, mám velkou radost z toho, co nám předložil pan Kapula Santos, protože jeho návrhy jdou správným směrem. Ráda bych zdůraznila, že chceme mít i nadále velmi silný druhý pilíř. Většina lidí v Evropské unii žije na venkově a já si myslím, že právě tímto způsobem můžeme dát jasně najevo, že je pro nás Evropa důležitá a že Evropa je důležitá pro občany a to především pro občany na venkově. Podle mě to tedy znamená, že potřebujeme dostatečné množství finančních prostředků a pokud komise není ochotná tady uvést nějaké částky, tak bychom se my měli zamyslet nad tím, že tam nějaké částky uvedeme my. Nicméně ty částky musí být tak vysoké, abychom díky těm penězům byli schopni něčeho dosáhnout. Do budoucna tedy budeme eh, navzájem propojovat tři evropské fondy. To je podle mě dobrá myšlenka. Zároveň je ale důležité, abychom ten náš vlastní fond, to znamená eh, Evropský zemědělství fond pro rozvoj venkova, abychom ho zpravovali sami a aby tedy eh, bylo jasně řečeno, kam budou putovat jeho peníze, jeho prostředky. Mám k tomu několik návrhů, které bych tuto chvíli ráda představila. Je důležité, abychom se zamysleli nad tím, že do toho nařízení nebudou vpisovány pouze veřejné prostředky na kofinancování, protože jsou tu i soukromé aktivity nebo iniciativy, které jsou velmi zajímavé a které by mohly napomoci rozvoji venkova. Kromě toho se domnívám, že by bylo dobré, pokud bychom se zamysleli nad tím, jestli eh, by sem nemohly spadat i eh, nějaké věcné, věcná plnění, nepeněž, nepeněžitá plnění. I to by se mohlo stát předmětem podpory. A za Německo jednoznačně říkám, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom, ne, abychom neuznali, eh, nebo abychom, že musíme uznat uznatelnost daně z přidané hodnoty. Za to se přimlouvám. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, tak podle mého názoru je ta definice nebo ta fyzikální kritéria, která jsme tady stanovili, stanovili respektive který stan, která stanovil Evropský účetní dvůr, tato kritéria jsou dobrá. Oblasti, které eh, v mém volebním okrsku eh, jsou považovány za eh, znevýhodněné, bojují s těmi maržemi. Já si myslím, že se musíme ještě jednou zamyslet nad celým tímto tématem. Celkem za to tedy můžu říci, že přístup, který jsme v této souvislosti stanovili, bychom měli sledovat i nadále, měli bychom oblast venkova i nadále podporovat, nemělo by to být sekundární, ale měla by to být naše prioritní záležitost. Děkuji. Grazie Ulrik, la parola Michel Dantin. Děkuji Ulrike, Michel Dantana, potom Brita Reimers. Děkuji, pane předsedo. Já bych taky eh, chtěl poděkovat zpravodaji za prezentaci. Myslím si, že komise tady otevřela několik možností v rámci druhého pilíře a to bude znamenat skutečné rozhodování na naší straně. Jsou tady eh, dotace na inovace nebo mm, eh, financování pro individuální řízení trhu, pak tam navrhuje jasnější místo lesům, eh, znevýhodněným oblastem, horským oblastem a agrozemědělství, a, a, agroživotnímu prostředí. A Ovšem nemůžeme vyhovět všem, čili bude potřeba skutečně přijmout silná rozhodnutí. A já si myslím, a tady jsme o tom několikrát mluvili, je to otázka obnovy generací. Musíme konstatovat, že vstávající rozvoj venková a všechny nástroje pro podporu podnikání existují, málo zemí to ovšem aplikuje a v důsledku jenom 6 zemědělských, vedoucích zemědělských podniků pod 35 let. A to je, myslím, stěžení, jestliže chceme zajistit eh, kapacity výroby pro budoucna. Čili ptám se, přestože to nepatří do obvyklého dogmatu druhého pilíře, neměla by se eh, opatření pro eh, pomoc podnikům jaksi zavést jako povinná ve všech zemích E, daleko častěji vidíme zemědělce, který opustí podnikání a odjede, spíš než někoho e, mladého, kdo přijde. E, a přitom na venkově je lepší, když je jaksi podnikatelů víc, zemědělců víc. Co se týče horského zemědělství, komise navrhuje, a to je dobře, navýšit rozpočty na kompenzaci přirozených handicapů, ale tady ta diskuse ohledně horských oblastí souvisí se oblastmi znevýhodněnými a musíme připomenout komisi, že už řadu měsíců žádáme o mapy, které by proměnily ve skutek její návrhy. Eh, ten tuto mm, na žádost kolega Dorfman už před několika měsíci formuloval a leda, že bych byl naprosto špatně informovaný, ty mapy jsem ještě neviděl. A přitom o to tady jde, to je základní věc na venkově, eh, je to stále jaksi problém, co se týče budoucnosti SZP. A to bychom potřebovali znát rychle. Za druhé, souvislost s organizací trhu. Eh, máme tady nějaké ty mm, fondy, které umožňují na jedné straně posilovat organizace trhu, organizace výrobců a v druhém pilíři těmto organizacím výrobců umožňuje spořit v lepších letech, aby je potom mohli v horších letech rozdávat zemědělcům s bonifikací Eh, s tím, že když zemědělec do toho vloží 100, tak dostane k tomu bonifikaci 75. A myslím si, že na tom bychom měli eh, více spolupracovat, protože na eh, pohyblivém trhu mít na kolektivní nástroj v rukou organizací výrobců, to si myslím, že je veliká výhoda, kterou nemá ani eh, trh s ovocem, ani trh s mlékem a ani to zatím nenavrhli. Molto bene, grazie Michele. Děkuji a nyní má slovo Brita Reimer, a potom paní Kalniete. Děkuji. A děkuji i panu zpravodaji že nás tímto žádá o zprávy a podněty k té jeho zprávě, kterou bude dále zpracovávat. Dneska jsme si vyslechli celou řadu návrhů, ale ráda bych upozornila na to, že si musíme dávat pozor na to, abychom eh, dosáhli rovnováhy v rámci druhého pilíře. Nemůžeme tady upřednostnit jednu oblast na úkor ostatních. Kromě ekologických programů budeme potřebovat takové věci jako investiční programy, a pokud se podíváme na demografickou změnu, tak zjistíme, že je důležitá i strukturální změna nebo strukturální vývoj venkova, protože na venkově nežijí pouze zemědělce, zemědělci a potřebujeme i ty ostatní, protože jinak by tam ty zemědělci byli poměrně osamocení pokud se podíváte, jak dlouhé cesty musí děti urazit do školy, tak zjistíme, že to je právě ten důvod, proč tady nezůstávají mladí lidé. Jsou to věci, které musíme řešit strukturálně, nebo uh, lékařská péče. Ani to bychom neměli ztrácet ze zřetele, protože jinak budeme jen podporovat další krvácení venkova a další odliv obyvatelstva regionální fond, sociální fond, fond pro rybolov. Musíme se snažit o jejich vzájemné sladění, tak abychom dosáhli co možná nejúčinnějšího využití zdrojů. A ráda bych položila jednu otázku, a sice, bylo by možné dostat nebo zohlednit nové způsoby kofinancování, například u těch finančních nebo investičních prostředků bych si e, uměla představit revolvingové fondy, které by byly řízeny většími nadnárodními bankami regionálními bankami. To znamená, že bychom měli efektivnější způsob použití prostředků, mohli bychom to celé zjednodušit, protože by to celé probíhalo na základě známého zaběhaného bankovního systému a kromě toho tedy musíme stanovit určité eh, kvóty výpadku, tak abychom do toho zapojili i eh, moment rizika. A Dále si myslím, že eh, ty revolvingové fondy by vedly k úsporám, protože bychom ty finanční prostředky mohli používat vícekrát. Byl by to takový úvěrový systém pro zemědělce, díky němuž bychom eh, z toho mála prostředků, které máme k dispozici, udělali více. To je takový podnět, který jsem chtěla formulovat, ale samozřejmě se těším, jako všichni ostatní, na další diskuzi, kterou k tomu povedeme. Děkuji. Grazie, Brito. Děkuji, Brito, paní Kalniete a potom pan Šekersky. Yeah, uh, thank you, uh, uh Mr. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla jenom vrátit k roku 2008, kdy Lotyšsko uh, bylo ve velice hluboké ekonomické krizi. Lotyšsko má 2 miliony obyvatel a v důsledku této krize 200 tisíc lidí opustilo Lotyšsko, až jelo hledat práci v jiných evropských zemích. To je jedna desetina populace. A především ti, kteří odešli, to patří k té aktivní generaci, jsou mladší a především zvenkova. Pro Lotyšsko to není otázka rozvoje, to je taky otázka národní bezpečnosti, rozvoje venkova, protože naše pohraničí je prakticky vylidněné a přihraniční oblasti eh, Lotyšska jsou současně pohraničními oblastmi Evropské unie. Jediné peníze, které, eh, na které se může Lotyšsko spolehnout, jsou ze strukturálních fondů a z fondů na rozvoj venkova. To jsou jediné peníze, které my můžeme investovat do rozvoje a které mohou přinést růst a které mohou také vytvářet nové pracovní příležitosti eh, i, v, i na venkově. Já velice oceňuji nápad, myšlenku zpravodaje eh, zabývat se financováním v prvním a druhém pilíři současně. V případě Lotyšska to nic moc nezmění, protože pokud bychom sečetli oboje tyto peníze, tak dohromady dostáváme méně než všech ostatních 26 členských států. Ale e, já mám určité obavy nicméně z toho, že tyto dva pilíře mají rozdílné cíle a rozvoj venkova pro moji zemi a věřím, že pro každou zemi patří k velice důležitým tématům a my bychom si přáli, aby v následujícím období kritéria, na jejich základě eh, se opírá druhý pilíř, aby tato kritéria byla zrevidována. Nejdůležitější programy rozvoje venkova, teď mám na mysli především výměnu generací. Já jsem před pár lety v Lotyšsku zažila, že jsme měli 18 zemědělců pod 35. Ovšem v důsledku té masové emigrace, podle posledních statistik, je jich pouze 6 takže Lotyšsko opravdu velice intenzivně podporuje všechny nápady a myšlenky, které by posílily přístup, usnadnili přístup mladým zemědělcům k půdě, k mm, zemědělským strojům, kapitalizaci a podobně. A na závěr bych chtěla zdůraznit, že je nás 27 rozdílných zemích s 27 rozdílnými zemědělstvími a, a zemědělskými strukturami. A proto flexibilita ve druhém pilíři je velmi důležitá pro nás. Ale já jsem přesvědčená, že pro každý členský stát a pro, každý, pro každého člena výboru eh, Agri je hlavní to rozhodnutí o celkovém rozpočtu, to znamená, jaký bude podíl finančních prostředků určených pro první a druhý pilíř v rámci zemědělství. Já doufám, že společně dokážeme překonat pokles eh, zdrojů, které potřebujeme, tak abychom eh, eh, zajistili rozkvět venkova v Evropské unii. Bene, grazie, onorevole. Děkuji, paní Kalněte. Místo předseda Sekerský a potom Karin Kadenbach, prosím. Myslím, že aby se... Myslím, že je důležité, abychom se neustále ptali, jak chápat rozvoj venkova. Zda je to všeobecný rozvoj, nebo zda jde o podnikání, nová pracovní místa, infrastruktury, životní prostředí, biologickou rozmanitost, nebo zda jde o rozvoj ekonomiky, strukturální reformy, nebo o inovace, anebo o úpravu zisku zemědělců zda do druhého pilíře můžeme započítat investice, které se eh, týkají vodohospodářství, protože voda bude důležitým čelem, který bude rozhodovat o rozvoji, a to nejen v zemědělství. Já mám problémy. Dobrý je nápad Evropské komise, který se týká rozdělení zdrojů ve druhém pilíři na základě objektivních kritérií kde se hovoří o podílu HDP na osobu, podobně jako ve Fondu soudržnosti. Protože je to jasné i pro znevýhodněné oblasti. Nevím, jak mám pochopit eh, vyjádření pana Capulase Santose, že by se měli sloučit první a druhý pilíř. To nejde. Ty pilíře mají úplně jiný cíl, jsou určeny někomu úplně jinému. První pilíř se týká všech zemědělců a druhý pilíř jen těch, kteří využívají programy. Ať už se to týká agroenvironmentálních opatření nebo jiné podpory. A také to nelze přepočítat úplně na hektary, protože je tam úplně jiný základ. Další problém. Hodně tady hovoříme o biologické rozmanitosti. Hovořili jsme o tom i v předcházejícím bodu. A já mám takový pocit, že z té biologické rozmanitosti čerpají ti, kteří chtějí hodně vydělat a nechtějí pracovat tak těžko jako zemědělci. A měli bychom se na to dívat očima zemědělců. Očima zemědělců bychom se měli dívat na biologickou rozmanitost a ne očima lidí, kteří se snaží na biologické rozmanitosti vydělat. A pak je zde další problém. A to je problém, nakolik politika spojená s rozvojem druhého pilíře musí být eh, propojená do určitého způsobu s politikou soudržnosti, protože politika soudržnosti se poslední dobou velmi napíná směrem rozvoje velkých městských oblastí, městských aglomerací. Samozřejmě chápu, že to je důležité pro hospodářský rozvoj, pro vytváření nových pracovních míst a tak dále, ale pokud hovoříme o rovnovážném rozvoji, tak prostě nemůžeme zavřít oči nad rozvojem venkova. Ve prospěch tedy velkých aglomerací. Takže jaké je místo rozvoje venkova v politice soudržnosti? To je podle mě velmi důležitá otázka. A na závěr je zde problém, aby se společná zemědělská politika nesjednocovala nebo neuniformizovala ve všech členských státech. Já si myslím, že komise zde může diskutovat, ale měla by dát šanci zemím a také regionům, jak o tom hovořila kolegyně Herans Garcia. Tak, abychom se nesnažili všechno řídit eh, z centrální pozice a říkat 25% dejte na to, 5% na to a tak dále. O to tady nejde. A úplně nakonec hovořila o tom paní Kalniete v poslední části svého vystoupení. Nevíme, jaký bude rozpočet Evropské unie. A my tady budeme třeba pracovat a pak se ukáže, že tam nám řeknou, že na společnou zemědělskou politiku půjde tolik a tolik, tak kde budeme ty peníze hledat a zda z prvního nebo z druhého pilíře budeme ubírat, protože může nastat taková situace a proto si myslím, že by bylo dobré, abychom tyto diskuze vedli také společně s našimi vládami na úrovni členských států. Děkuji. Děkuji, pane Šekersky. Teď má slovo paní Kanenbach a pan Olejničak. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji Kapulasu Santosovi. Já jsem zpravodajkou za výbor Envy a myslím si, že je velmi důležité, že máme pana zpravodaje, který se tím zabývá zcela vědomně, intenzivně a snaží se o eh, schodu v rámci výboru, protože samozřejmě do toho vstupují nejrůznější stanoviska. Dnešní diskuze ukázala, že první pilíř je ten pilíř, který má největší vztah k současnosti, zatímco druhý pilíř, rozvoj on, on venkova je spíše eh, orientován do budoucna a já si myslím, že Evropský parlament tady musí eh, splnit jeden velmi důležitý úkol. V rámci prvního pilíře eh, rada bude působit velký tlak, protože ty problémy, který, které jsou tu nyní, musíme řešit nyní, právě nyní v současnosti a na to spotřebovat peníze, zatímco ty problémy v druhém pilíři jsou spíše záležitostí do budoucna. Bude to eh, eh, reálné a aktuální až v dalším legislativním období a proto těch finančních prostředků nebude zas až tolik nebude se tady investovat tolik peněz z těch rozpočtů. To znamená, že se musíme připravit na velký tlak, investovat více prostředků v prvním pilíři a ten druhý pilíř chápat jako jakýsi dodatek, jaký, jakousi třešničku na dortu. A my jako parlament bychom se tomu měli bránit a já si myslím, že otevřenost naší diskuze jasně ukázala, že tomu tak bude. Děkuji. Děkuji, paní Kadenbach, Vojtěch Olejniček a potom paní Nedělčeva. Děkuji, já chci poděkovat eh, kolegu zpravodajovi za ohodnocení návrhu komise a chtěl bych upozornit na několik věcí. Za prvé, musíme usilovat o to, aby druhý pilíř, protože o tom dnes hovoříme, byl co nejvíce pilířem společenství. Plánujeme eh, kroky spojené s investicemi do zemědělství, se zajištěním příjmu rolníků. Musíme se na to dívat eh, z hlediska celé Evropské unie, protože často to vypadá tak, že zemědělci v jednom regionu, v jedné zemi mohou využívat eh, z podpory na investice a v jiném regionu ne. V některých zemích je možno stavět například některé investice které jsou eh, spojeny třeba eh, se stavbou skleníků a to je možné v jiných regionech a v některých naopak ne. A to tež se týká zpracovatelského průmyslu. Musíme se na to dívat eh, celoobecně z perspektivy Evropské unie a čím obecně se na to budeme dívat, tím lépe, ale nemůžeme nikoho vylučovat. Dále na druhý pilíř musíme nahlížet jako na možnost spojenou s rozvojem, ale také si musíme dát velký pozor na to, o čem se tady mnohokrát hovořilo. Především v některých oblastech eh, prostě investujeme příliš, to znamená, máme příliš mnoho peněz eh, na dané investice a to vede k tomu, že potom narážíme na krizi z nadprodukce. Evropská komise by se tím měla zabývat. Měla by být mechanismy, eh, kde bude provádět určité zablokování peněz. A to mě tam chybí v těch našich řešeních. V Polsku i v jiných nových členských státech v některých oblastech eh, jsme už udělali příliš mnoho investic. Vynaložili jsme peníze na určité eh, projekty, které se nám potom ukázaly nadbytečné. To tež platí i pro zpracovatelský průmysl. Často se tam eh, nakupují stroje, které nejsou potřeba. To způsobuje dlouhodobé komplikace. Standardy spojené s biologickou rozmanitostí a s ochranou životního prostředí, to všechno by mělo být řešeno na úrovni Evropské unie. Pokud jde o ponechání určité flexibility, tak já si myslím, že to jsou strukturální změny, které s tím souvisejí, protože máme státy, kde musíme dbát na to, aby veske, vesnické oblasti se nevylidňovaly, ale na druhé straně musíme také dbát na to, aby zde byli lidé, kteří budou chtít podnikat, zemědělsky podnikat v těchto oblastech, ale v jiných členských státech naopak chceme, aby tam bylo méně podniků, abychom vytvořili lepší podmínky pro ty, kteří chtějí podnikat v této oblasti, ale Těm jiným zase chceme dát možnost lépe se vzdělávat a vytvářet pracovní místa. Například v Polsku nebo v Rumunsku v této oblasti máme před sebou obrovský kus práce. A objevují se hlasy, že bychom v této oblasti měli zajistit eh, větší pružnost, větší elastičnost. Totež se, totež se týká investic do venkovských oblastí. A tady bych eh, chtěl, abychom společně pracovali s výborem pro politiku soudržnosti, abychom prostředky využívaly co nejúčinnějším způsobem. A to se týká veřejných služeb, eh, budování infrastruktury pro veřejné služby, školy, vzdělávání, eh, zdravotnictví, protože tady máme pořád rozdíly ve venkovských oblastech, na rozdíl tedy od městských oblastí a na to bychom měli mít prostředky nejen z druhého pilíře společné zemědělské politiky, ale také z politiky soudržnosti. Bene, grazie. Děkuji, pane Olejničáku. Nyní má slovo Maria Nedělčeva a potom Ferde. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla především poděkovat eh, zpravodaji. Ano, potřebujeme definovat eh, své cíle, nicméně je také důležité vyvodit závěry ze zkušenosti, kterou jsme získali. Dovolte mi, abych se pozastavila u několika otázek týkajících se Bulharska. Za prvé jsou to opatření v oblasti lesnictví. Finanční nástroj pro toto odvětví je národní program pro rozvoj venkova, včetně opatření, která nám umožňují chránit lesy a zajišťovat trvalé udržitelné hospodaření. Nicméně Bulharsko je zemí, kde 76 lesního fondu je v majetku státu. A toto vysoké procento nám nedovoluje žádat o podporu v rámci programu pomoci venkovu. Z toho důvodu tento program pro nás není efektivní a proto my nemůžeme aplikovat příslušná opatření ani nemůžeme vyčerpat potřebné prostředky. Vzhledem k velikosti lesnictví v celé Evropě je důležité, aby opatření v oblasti lesů měla e, širší pole působnosti, tak aby bylo možno do nich zahrnout i lesní fond, který je v majetku státu. Za druhé, nástroj pro e, řízení rizika. Tady já bych se ráda zmínila o tom, co říkali kolegové. Jednotlivé nástroje přejímají podmínky, specifické podmínky podle článku 68 a 71 nařízení z roku 78. Ehm, domnívám se, že automatický transfer nástrojů to není nový nástroj nebo zavedení nového nástroje eh, pro eh, řízení rizika. A chtěla bych také upozornit na to, že tuto podporu získává velmi málo členských států a že tento typ podpory eh, pod, eh, vlastně dostává zemědělce do systému, který se nachází mimo zemědělství. Podmínky na základě článku 68 se neodrážejí v novém balíčku nástrojů pro řízení rizika. Takže mně se zdá, že my tady jenom zkomplikujeme všechny procedury, místo abychom je usnadnili, místo abychom odlehčili administrativní zátěž. A bude to o problém víc pro zemědělce. Existují možnosti nějaké efektivnější kontroly ze strany členských států? Také bych se chtěla zmínit o investicích z druhého pilíře. Můžeme se případně zamyslet nad širším polem působnosti, takže by byl zahrnutý také chov e, dobytka, protože to je specifický problém Bulharska. Já si tedy myslím, že chov dobytka, který je klíčovým odvětvím u nás, by také eh, měl být ve středu našeho zájmu. Taky bych se chtěla zmínit o těch pěti procentech, které navrhuje komise, proto aby se eh, mohla garantovat efektivnost a efektivní aplikace jednotlivých tedy z těch smluv. Komise navrhuje 5%, ale já se chci zeptat, a ptali se i jiní kolegové, těchto 5% nebo tento mechanismus nepovede ke zvýšené zátěži, nepovede k dalším administrativním procedurám a kontrolní kritéria nebudou zase mnohem Eh, obtížně kontrolovatelná, nebudeme vlastně vytvářet překážky? Grazie Maria. Děkuji Mario. Pan Gladfelder a potom paní McGuinness. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU 2020-as stratégia célú tűzte ki, hogy minden... Děkuji, pane předsedo strategie Evropa 2020 si stanovila za cíl investovat 20 všech evropských fondů do boje proti klimatickým změnám se zvláštním důrazem na obnovitelné zdroje energie. Text, který nám byl předložen, bohužel vůbec nepřispívá k využití eh, těchto obnovitelných zdrojů eh, v rámci roz, regionálního rozvoje. Takže eh, já jsem přesvědčen, že naš, náš výbor pro zemědělství by měl udělat maximum a soustředit se na energetickou efektivnost obnovitelných zdrojů energie, tak aby tohoto cíle 20 bylo dosaženo. Je to velice důležité, protože zemědělství hraje klíčovou roli ve výrobě potravin. Pan kolega Bojva, který zodpovídá za toto téma, také dopodrobna popsal, do jaké míry tedy vzrostla spotřeba energie. Je velmi důležité, abychom tedy energii používali účinnějším způsobem, aby tedy byla předkládána příslušná opatření, která využívají ku příkladu obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie jsou často získávány a produkovány právě na venkově. Nicméně si myslím, že E, to nepomáhá pouze zemědělství, a že ani my bychom tedy neměli pomáhat pouze zemědělství, ale že bychom měli e, pomáhat i školám a že tedy zdroje, obnovitelné zdroje energie by měly využívat i škole, obce, školy, obce a podobně. Důležitá je také otázka zalévání Domnívám se, že bychom měli napomáhat i této oblasti. V Evropě totiž často čelíme suchu. Proto bychom měli zvýšit kapacity zavlažování a díky tomu tedy můžeme dosáhnout větší produktivity v oblasti zemědělství. Děkuji. Děkuji paní McGuinness a na závěr pan místo předseda Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo, já budu stručná. Omlouvám se panu zpravodaji, že jsem nebyla v místnosti, ale mohu jen upozornit na dvě otázky. Jedna se týká článku 29 a 30 o agroenvironmentálních opatřeních a opatřeních eh, na podporu klimatu. Já potřebuji určité vyjasnění ze strany komise, jak to souvisí s ozeleněním v prvním pilíři. A myslím si, že by to bylo užitečné. Druhý bod eh, vede k zajímavé myšlence, což je Evropské partnerství pro inovaci. O tom nemáme dost podrobností. A systém poradenství pro farmy, pro zemědělské podniky. Jak jsem to pochopila, tak eh, nevím, co se stalo ohledně toho systému poradenství pro zemědělské podniky. Bylo by zajímavé podívat se na to, jak to vypadá v jednotlivých členských státech, ale já si myslím, že bylo velmi dobré mít takovýto poradní systém. Uh, Zemědělci měli strach z toho, že rozpočet, který by tradičně byl určen pro ně, pro jejich strukturální opatření a opatření na podporu konkurenceschopnosti, by byly určeny právě na tento poradenský systém. Takže mě by zajímalo, jak se na to dívá komise. Chtěli bychom další detaily. Děkuji, Majrit. A teď má slovo místo předseda Vojčechovský. Prosím. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Týká se to druhého, ale také prvního pilíře, otázka ozelenění. E, v těchto návrzích e, komise ohledně prvního a druhého pilíře dáváme zemědělcům celou řadu povinností. Ozelenění, ochrana klimatu, biologická rozmanitnost. Hovořili jsme o tom před chvílí ale já se pozastavuji nad tím, jaké máme, nebo jakou máme podporu ve smlouvě. Když si čteme smlouvu, pokud jde o společnou zemědělskou politiku, tak tam nic takového není. Smlouva říká, že cíle společné zemědělské politiky jsou eh, zvýšení výnosnosti eh, zemědělství, stabilizace eh, trhu, zajištění, zajištění potravinové bezpečnosti, zajištění rozumných cen a také důstojného příjmu pro rolníky, pro zemědělce. Já nevím, pokud si čteme smlouvu, tak tam nemáme žádný základ pro to, abychom od zemědělců mohli očekávat ozelenění, anebo abychom mohli očekávat kroky, pokud jde o potlačení dopadu na změny klimatu. Když tady diskutujeme o společné zemědělské politice, tak tady začínáme psát novou smlouvu. A já jsem právník a možná máte pocit, že příliš lpíme na právních předpisech, ale smlouva je hlavním právním aktem, kterého se musíme držet. A to je problém, protože to, co se tady navrhuje, zachází příliš daleko nad rámec smlouvy. Děkuji. Děkuji, místo předsedo Vorčechovský. Byla to velmi intenzivní rozprava. Myslím, že prakticky všichni, kdo tady jsme, jsme si slovo vzali, takže vám všem děkuji. Eh, úkol pro Luise bude opravdu důležitý a náročný. A teď eh, prosím komisi, aby si vzala slovo. Máme zde dva zástupce komise, pan Pleva a pan Susa Uva. Takže prosím, rozhodněte se, kdo si vezme slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdřív eh, na úvod této důležité debaty o budoucnosti druhého pilíře bych rád řekl, že komise určitě poskytne veškeré vysvětlení a technické informace spojené s návrhem. Jsem také velmi rád, eh, že vidím, že v celé řadě záležitostí je zde schoda mezi návrhem komise a názorem poslanců Evropského parlamentu. Rád bych eh, nadnesl tři body a potom bych předal slovo mému kolegovi Jose Sousa Uva, aby se vyjádřil k dalším otázkám. Ze všeho nejdříve bych se rád vrátil k tématu, které zde zaznělo na začátku. Týkalo se to distribuce peněz eh, z druhého pilíře. Rád bych řekl, že v souladu s návrhem komise rozdělení těchto peněz v rámci druhého pilíře by mělo být provedeno na základě objektivních kritérií a mělo by to být založeno na výkonu, na výsledcích. Ta objektivní kritéria jsou obsažena v hodnocení dopadu, to znamená konkurenceschopnost, v kontextu konkurenceschopnosti se zde hovoří o zemědělské produktivitě, nebo je zde také kritérium udržitelnosti. Pak jsou zde znevýhodněné oblasti, Natura 2000, lesy a trvalé pastviny. Rád bych také řekl, že v tomto kontextu by měla být zohledněna také otázka soudržnosti a především populace, obyvatelstvo venkovských oblastí. Zazněl zde komentář, který se týkal možnosti lepšího využití prostředků pro druhý pilíř a také jak využít tyto peníze efektivně ve členských státech a aby je mohli efektivně využít také zemědělci. Zmínilo se zde také spolufinancování. K tomu bych řekl, že je zájmem komise využít tyto peníze co nejúčinněji. A právě proto bychom rádi využili tyto peníze především v regionech, kde jsou nejvíce potřebné. A právě proto navrhujeme vyšší míru spolufinancování v méně rozvinutých regionech. 85 v porovnání s 50 pro jiné regiony. To je dobrý příklad toho, jak bychom chtěli usnadnit využití peněz. Ale samozřejmě je důležité říci, že spolufinancování se nemůžeme vyhnout v kontextu subsidiarity a sdíleného řízení. Příspěvek eh, od příjemců je také ve prospěch eh, zodpovědnosti nakládání s veřejnými penězi. Ale myslím si, že je zde také zlepšení navrhované komisí. Pokud jde o využití peněz, v současné době neexistuje žádné ustanovení, které by se týkalo vyplácení grantů eh, z Fondu pro rozvoj venkova na základě zjednodušených nákladů. Současné obecné pravidlo je, že granty se vyplácejí na základě faktur. Když přijde po roce 2013 toto zjednodušení, tak bude možné vyplácet eh, granty na základě standardních jednotkových nákladů. Tam bude částka až do výše 100 tisíc a potom paušál, který se vypočítá jako procento z jednotlivých kategorií nákladů. Kromě toho bude možné také částečně proplatit nepřímé náklady a to následujícím způsobem. Buď jako paušál až do výše 20 přímých způsobilých nákladů, anebo 15 ze způsobilých přímých nákladů, anebo potom je zde tento paušál založený na existujících metodách výpočtu, takže je to zjednodušení pro zemědělce, které přinese tento nový návrh. Další věc je vymezení nových znevýhodněných oblastí. Zazněla zde otázka toho, že by měla být eh, dána k dispozici mapa členských států, kde by byly tyto nově definované znevýhodněné oblasti. K tomu bych řekl, že právě probíhá spolupráce členských států a komise. Členské státy na základě osmi biofyzických kritérií připravují mapy eh, s novými vymezeními oblastí. Některé členské státy už dokončily simulace a mají návrhy v tomto směru, ale některé členské státy zatím ještě tuto práci nedokončily. Některé členské státy se dokonce rozhodly, že ty nové znevýhodněné oblasti zveřejní na webových stránkách, ale některé členské státy se o tyto průběžné výsledky nechtějí zatím podělit i s ohledem na autorské právo. Takže v tomto smyslu bych pouze řekl, že probíhá velmi úzká spolupráce mezi komisí a členskými státy a že členské státy jsou tedy majiteli tohoto dokumentu a Pokud se takto rozhodnou a dohodnou se, tak členské státy budou schopny se o tento dokument podělit, zveřejnit jej. A teď bych rád dal slovo svému kolegovi z komise, aby mě doplnil. Děkuji, pane předsedo. Já si taky vezmu slovo a chtěl bych říci, že celá řada poznámek, obav a požadavků ze strany eh, členů tohoto výboru je zahrnutá eh, do konstrukce politiky rozvoje venkova. Zazněla tady otázka, co to je rozvoj venkova. Inu, připomínu, že společná zemědělská politika obsahuje tři hlavní cíle eh, ve dvou pilířích, a já to tady připomenu. Za prvé e, výroba potravin, trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, taky v rámci oboje s klimatickými změnami a že za třetí má za cíl vyvážený rozvoj území. A tyto tři hlavní cíle prostřednictvím dvou pilířů na ty vlastně SZP odpovídá a reaguje. A tyto dva pilíře jsou nyní ještě e, posíleny tím ozeleněním prvního pilíře. To se týká těch hlavních cílů trvale udržitelného rozvoje e, venkovského území v rámci zemědělské výroby a v rámci výroby Eh, jaksi veřejných statků. A perspektiva SZP v globálním kontextu strategie 2020 je velice důležitá. SZP obecně odpovídá eh, cílům strategie 2020. Tady bych připomněl hlavně v oblasti inovací, v oblasti klimatických změn, energetiky, a také akcí zaměřených na vytváření pracovních příležitostí a fixování populace e, na venkově. Z toho důvodu je velmi důležitá role mladých zemědělců, která tady byla několikrát připomenuta řadou z vás. Také v kontextu těch našich priorit rozvoje venkova my také úzce spolupracujeme nebo chceme přispívat k poklesu eh, eh, vyloučenosti a, a k boji s nezaměstnaností eh, na venkově. My, jakožto zemědělská politika se s jejími dvěma pilíři, Především co se týče druhého pilíře, společně s ostatními fondy přispíváme k té politice 2020 a ty ostatní fondy, podobně jako náš, naše fondy musí naplňovat určité tematické cíle, které jsou přímo v linii se šesti prioritami, které byly zvoleny pro, v rámci politiky rozvoje venkova. A tady bych chtěl hlavně připomenout inovace jako tematický cíl, dále konkurenceschopnost, a hlavně tematicky cíle v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany klimatu, což znamená trvale udržitelnou ekonomiku s nízkým, eh, nízkouhlíkovou ekonomiku a efektivní využití přírodních zdrojů souvislosti s těmito třemi tematickými cíly bych si dovolil připomenout, že existují dvě z těch našich šesti priorit, které jsou spojené s dimenzí životního prostředí a tím vlastně taky reaguji na jednu poznámku tady eh, s tím, že eh, trvale udržitelné, trvale udržitelný rozvoj, a země, trvale udržitelné zemědělství, to patří vlastně do, do cílů uvedených ve smlouvě, jak to tady bylo řečeno. A já bych chtěl taky připomenout roli tří nebo vlastně dvou eh, nástrojů, já hlavně napřed zdůrazním dva, ale jsou dohromady tři, a je to společný strategický rámec pro eh, těch pět fondů a dále partnerská smlouva, která tady taky byla zmíněna. Začnu tím prvním. Je to nástroj, který má jaksi vyjasnit, co jsou klíčové orientace fondů celkem, tak aby mohla být zlepšená specializace využití jednotlivých fondů v zájmu optimalizace výdajů eh, v rámci jednotlivých veřejných politik, které jsou tímto rámcem pokryty. Takže strategický rámec jakožto nástroj zjednodušení, protože vlastně pokrývá hlavní cíle klíčových akcí jednotlivých fondů, místo aby tedy ten příjemce musel eh, v jaksi zkoumat různé eh, orientace a různá, různá témata, která spolu nesouvisejí. E, za druhé maximální zefektivnění využití veřejných prostředků. Role partnerské smlouvy, to je zase důležitý nástroj, který spojuje tady ta, ty jednotlivé příspěvky s tím, že vlastně je, je, činí konzistentnějšími a současně individuálnějšími a každý podle svých specifik a podle své povahy potom eh, odpovídá strategii 2020, o které jsem se tady zmiňoval. Pane předsedo, já se omlouvám, že tady popisuju tyto jednotlivé aspekty té konstrukce, ale myslím si, že to je dobrý rámec. Takže eh, ta zem, eh, politika rozvoje venková není skládačka roz rozbitá na 20 témat, v minulosti 40, teď 20, ale je to jeden celek, který je propojený mezi sebou, který má své priority a má některé priority průřezové, jako třeba inovace nebo které prostě souvisejí s klimatickými změnami a eh, hlavními cíly, v rámci obav, které máme, to znamená třeba společné hledání inovací, které přispějí k dynamizaci všech priorit, které jsem tu zmínil. Čili je to nástroj inovační pro zvýšení konkurenceschopnosti na pomoc nových způsobů organizace potravinového řetězce a na podporu organizace místního rozvoje. A to se ani nezmiňuji o dvou prioritách klimatického a ekologického charakteru, které už jsem tady zmiňoval. A nyní bych eh, si dovolil odpovědět na některé otázky, kromě toho, co už zodpověděl tady pan Plev. Je tu parametr eh, rezervy výkonnosti 5%. Několik lidí tady se o tom zmínilo. A to je nástroj, který má za cíl uchovat, ponechat v členském státě na počátku 5% dané částky. Těch 5% každého programu ponechat v tom státě a těchto 5% by mohlo být později alokováno, jakmile budou proskoumány situace na konci prosince 2016, to znamená na začátku programu, ale jakmile dostane rok 2019, tak tam potom bychom měli mít možnost kontrolovat, jak uvnitř jednotlivých programů, jaké ty priority jsou nejvýkonnější a těm potom ty eh, prostředky alokovat. Já bych eh, nadal, ještě pokračoval. Co se týče řízení rizik, ano, to je pravda, my, ne, my neplatíme za vytvoření toho fondu, protože eh, to programování má za základ strategii, výběr priorit a v rámci flexibility, kterou také mnozí vyžadovali, je možné vybrat ty priority, které nejvíce odpovídají strategii SWOT každého členského státu. Takže proč nevytvořit fond, kapitál tohoto fondu? Je to proto, že je potřeba využívat finanční prostředky z tohoto programu, které budou schopny reagovat na všechny priority, které členský stát zvolí v rámci své strategie. To znamená, že my spolu s těmito fondy jak si žádáme, aby ten členský stát tyto fondy nasměroval na to, co je pro něj prioritní. Jestliže by se to urč- věnovalo pouze jednomu opatření, mohlo by to poškodit jiné významné priority. Vrátím se k otázce toho, že my vlastně nepokrýváme potravinářský průmysl, držíme se pouze zemědělství. Ano, to je pravda. Článek 18 uvádí, eh, nebo mm, opatření na podporu prodeje a investic do zpracovatelského průmyslu, ale eh, tady je snaha koncentrovat se na zemědělství a nikoli na zpracovatele. Větší podpora inovací. Ano, přesně. S tím, že se převádí z prvního do druhého pilíře prostředky z kapinku financování v rámci druhého pilíře. Pohoda zvířat tady taky zazněla. Ano, my toto podporujeme nad rámec legi- národní legislativy nebo evropské legislativy. Dále tady zazněl greening, ozelenění. Vysvětlete nám, jak si stojí greening v rámci obou pilířů. Inu, my v rámci druhého pilíře hradíme všechno, co je nad rámec té baseline, té základní linie, to dobře víme, to jsou opatření povinná a, a ty eh, a, a eh, podmínky pro ochranu životního prostředí v rámci zemědělství a tak dále, tedy všechno, co je nad rámec těchto povinných opatření a my eh, jak si to můžeme dávat z prvního pilíře. Organizace výrobců, a jak eh, je, jak si propojit s organizacemi výrob My vyplatíme eh, startup nebo nějaké příspěvky na eh, vytvoření se uskupení výrobců, to se týká jejich vznik a jak to uvádí článek 36, jsou to opatření na spolupráci, které umožňují vytvořit společnou tržní ekonom, ekonom, strategii s tím, že se rozšíří nabídka, aniž by Toto současně eh, vytvářelo situaci dead weight, mrtvé váhy, což je nevýhoda, které věnuje účetní dvůr velikou pozornost. Já jsem ještě nezodpověděl všechny body, tak já nevím, jestli dovolíte, abych ještě pokračoval. Ještě pár minut, řekl předseda. Tak co bych vám tak ještě řekl? Otázka 20% v textu není. Ano, pane předsedo, to je pravda. Ale je to pokryté eh, dvěma prioritami z těch šesti a představuje to velké úsilí v rámci priorit, kterým se věnuje rozvoj venkova. Znevýhodněné zóny ty eh, se fakultativně nachází v prvním pilíři a budou v druhém pilíři také, budou předmětem plateb od horských oblastí až po specificky znevýhodněné oblasti. Já bych tady chtěl zmínit jednu věc. V kontextu tematických programů podle článku 8 návrhu nařízení je uvedeno, že my dáváme možnost v rámci podpor z přílohy 1 předkládat tematické podprogramy, které ponechávají strategii těchto podprogramů e, poskytovat, umožňují tedy poskytovat podpory, které jsou vyšší, je to asi o 20% e, víc, než je ta obvyklá praxe. Čili tady je pozitivní podpora s nevýhodněným oblastem, horským oblastem eh, na základě tematických programů. A tím bych asi skončil. Myslím, že jsem pokryl všechny dotazy, které tady zazněly. Děkuji vám, děkuji vám. Možná, pane předsedo, bych ještě řekl, že jsme vám plně k dispozici pro případné bilaterální jednání se všemi poslanci, pokud by chtěli nějaké technické upřesnění, které jsem v tuto chvíli tady nezmínil. Děkujem. Děkuji, děkuji zástupcům komise, děkuji za tuto lavinu smršť údajů a informací. Doufáme také, že v průběhu naší práce nám komise pomůže, především pokud jde o názory a připomínky našich kolegů. Teď je na tobě, aby se to trochu schrnul, abychom mohli přistoupit eh, stručně k tomu poslednímu bodu na pořadu jednání, než přistoupíme ke schůzi koordinátoru. Prosím, Luizi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl velmi spokojen s touto debatou, protože máme zde dobrý návrh komise z technického hlediska a děkuji také komisi za skvělou odbornou práci, která je základem tohoto návrhu. Protože soudržnost a rozvoj venkova to je specifičtější otázka než přímé platby. Ale musíme vyřešit také politickou otázku spojenou s rozpočtem. Já doufám, že díky stínovým zpravodajům z politických frakcí a také díky všem kolegům budu mít v následujících eh, dnech eh, kontakty s těmito stínovými zpravodaji na základě simulace, kterou provádím a doufám, že díky spolupráci nás všech eh, se nám podaří dospět k dobrému výsledku, protože parlament se musí projevit jako silný aktér a musí mít silné stanovisko tváří v tvář radě a komisi, aby se nám podařilo prosadit naše stanoviska. Vzal jsem v úvahu všechno, co zde kolegové říkali, celou řadu vašich obav. Doufám, že najdeme přijatelný kompromis. Musíme diskutovat ještě o celé řadě podrobností. Já jsem nevzal v úvahu otázku zavlažování. Komise říká, že ve starých členských státech se prakticky brání novým investicím do zavlažovacích zařízení. To mně přijde zcela kontraproduktivní. Probíhá klimatická změna a je třeba na ně reagovat. Je to celá řada otázek, na kterých na které bychom se měli ještě zaměřit, ale doufám, že dospějeme k dobrému kompromisu. Děkuji všem kolegům a zaznamenal jsem všechny vaše poznámky a připomínky. Děkuji, Luizi, takže teď přistoupíme rychle k poslednímu bodu, což je financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky. A hned dám slovy zpravodaji, to je Giovanni Lavia. A poté otevřeme rozpravu. Doufám, že bude co nejrychlejší, abychom mohli rychle přistoupit ke schůzi koordinátoru. Giovanni, máš slovo. Děkuji. Já se pokusím o stručnost, aby mohla být eh, rozprava co nejdelší, protože to je podle mě nejúžitečnější prvek k tomu, abychom obohatili práci, které se věnujeme. Samozřejmě Výsledkem této práce bude návrh zprávy, který předložíme na výboru. Legislativní návrh Evropské komise schrnuje tři klíčové funkce, to je financování, řízení a monitorování budoucí společné zemědělské politiky. Důležitost těchto funkcí spočívá v definování mechanismu pro zefektivnění společné zemědělské politiky. Je třeba vzít v úvahu načasování a obsah, který musí být shrnut v dalších třech legislativních návrzích. Jednání, kterého jsem se zatím zúčastnil s komisí a se zúčastněnými stranami, vedly k tomu, že jsem identifikoval oblasti působící nejvíce problémů, na které bychom se tedy měli zaměřit. Vzhledem k tomu, že máme málo času, upozorním jen na některé z nich. Abychom měli dost eh, prostoru k tomu, abychom diskutovali s kolegy a získali tak eh, co nejširší přehled eh, o bodech, které bychom měli začlenit do závěrečného dokumentu. Politika se samozřejmě musí zaměřovat i na financování. A to jak z hlediska zdrojů, které by se měly použít v následujícím programovém období, tak i z hlediska mechanismu, jimiž se bude řídit rozdělování těchto zdrojů. A důležitý je také vztah s rozpočtem, na období 2014 až 2020, který ještě tedy není plně definován. Už od začátku se objevují obavy ohledně termínu schvalování finančního rámce a také o tom, kolik prostředků bude věnováno na společnou zemědělskou politiku, protože právě výše těchto prostředků bude podmiňovat samotnou tuto politiku a její obsah, protože tyto zdroje budou navázány na povinnosti a závazky, které budou muset eh, zemědělci dodržovat po celé programové období. Další věc, na, které bych, na kterou bych rád upozornil, je nedosažení dohody s komisí a radou, pokud jde o předcházející právní úpravu a sladění této právní úpravy s Lisabonskou smlouvou. A jsou zde také pravomoci Evropské komise na delegování a udělování výjimek. A pokud nebude uzavřena dohoda, pokud se tedy neschodneme na, se, na souladu této právní úpravy s Lisabonskou smlouvou, tak se to vše bude odrážet v té nové právní úpravě a schválení této právní úpravy bude o to těžší. Proto je nezbytné, abychom usilovali o to, aby se co nejrychleji uzavřela záležitost související s uvedením této legislativy v soulad s Lisabonskou smlouvou, abychom se potom mohli věnovat dalším bodům. Nemohu v této souvislosti nepřipomenout, že v materiálu, který prošel tímto výborem a plenárním zasedáním ohledně uvedení v souhlas Lisabonskou smlouvou, tento výbor už vyjádřil určité návrhy a body, které v tom novém legislativním návrhu obsaženy nejsou. Jedno z těchto témat se týká zemí, které mají regionální strukturu politik eh, rozvoje venkova. A těm by měla být eh, udělena výjimka. protože v návrhu se znovu opakuje to, co už bylo obsaženo ve starém nařízení ještě před eh, uvedením eh, v soulad Lisabonskou smlouvou a předtím, než se k tomu vyjádřil parlament. Další bod, eh, na který vás chci upozornit, je role a fungování platebních orgánů na evropské úrovni. V souvislosti s tímto aspektem si uvědomujeme, že v jednotlivých členských státech eh, jsou rozlišné situace. Některé země mají regionální strukturu, jiné mají jediný platební orgán na centrální úrovni a proto jsme požádali komisi, aby nám udělala takový přehled eh, těch 81 platebních agentur na evropské úrovni. Situace jsou odlišné stát od státu, pokud jde o ústavní strukturu a o řešení uplatňovaná v jednotlivých členských státech. Pokud jde o systém řízení a monitorování, tak i tam si myslím, že budeme potřebovat určitá upřesnění. Pokud jde o sankce a přísnost těchto sankcí, tak tam bychom se měli vyjasnit vztah mezi touto sankcí a poskytnutou pomocí. Zda to znamená, že subjekt tedy ztrácí právo na podporu, anebo zda to bude mít ještě větší dopad. To znamená, kdyby zemědělec nedodržel plně požadavky na greening, přijde pouze o tu část, která je určená na greening, o zelenění, nebo přijde o všechno, přijde o víc. Dále zde máme také otázku podnikového poradenství tam eh, existuje celá řada různých pochybností. Jsou zde obavy z toho, že by se to mohlo zneužívat. Za poradenství se má platit 1500 euro a není zde žádné omezení na zemědělský podnik. Mohlo by to být také zneužito. K tomu mě samozřejmě zajímá názor kolegů. Také zde máme otázku podmíněnosti, která je podmíněna, omlouvám se za ten výraz, řešením, které bude zvoleno v souvislosti s jednotlivými vztahy a zprávami. A potom je zde také horizontální nařízení. My jsme se několikrát ptali na to zjednodušení, Mysleli jsme si, že zjednodušení je zásadní, ale nemám pocit, že by se v tomto směru v navrhovaném nařízení toho moc udělalo, protože toto nařízení častokrát znovu navrhuje to, co už existovalo v minulosti. A to zjednodušení je téma, které zemědělci požadují velmi silně, abychom skutečně měli účinnou a efektivní společnou zemědělskou politiku, schopnou přinést konkrétní výsledky. A myslím si, že v tomto směru by mělo být vynaloženo ještě další úsilí. Děkuji. Děkuji, Giovanni. A hned se obracím na kolegy. Hlásí se někdo o slovo? Luis Capola Santos a potom pan ředitel Megla. Um Děkuji. Chtěla jsem pouze říci, že se jedná o velmi důležitý dokument, protože se jedná o nařízení, které se dotýká hlavního úkolu. To znamená zjednodušení, zeštíhlení SZP, tak abychom vyslali správný a lepší obraz i venek. Abychom dali najevo, že peníze daňových poplatníků spravujeme řádným způsobem. Pan zpravodaj má tedy před sebou velký kus práce a já bych mu rád přislíbil svoji pomoc, tak aby výsledek jeho práce byl pozitivní, abychom mohli dosáhnout souladu. Děkuji. Barola. Děkuji. Pan ředitel má slovo. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Lavia za velmi pregnantní schrnutí bodů, které se na, zacházejí eh, také v návrhu komise. Krátce projdu body, o kterých jste hovořil a pokusím se k tomu dodat nějaká vyslá, vysvětlení, anebo to eh, doplním. Naznačil jste, že Existuje souvislost mezi rozhodováním o víceletém finančním rámci a tímto nařízením. Samozřejmě, že tu existuje celková souvislost mezi eh, VFR a všemi návrhy, nicméně v rámci, nebo v případě tohoto eh, horizontálního nařízení je ta souvislost spíše volná. Jde o to, abychom tedy stanovili pravidla, která budou, budou upravovat, jak budou peníze použity, ale vůbec se to nehovoří o tom, kolik peněz to bude. To znamená, že o tom můžeme diskutovat a nemusíme se bát toho, že by to měl, mohlo sloužit jako precedent. Protože to nařízení, jeho technické detaily, ten celý technický koncept bude nezávislý na jednáních o víceletém finančním rámci a A potom to další téma, uvedení v soulad. Ta diskuze je poměrně složitá, ale není to e, žádný div, protože po Lisabonské smlouvě je to neznámá země, musíme to znovu objevovat a jsou tu problémy se vzájemným přizpůsobováním. Bylo by samozřejmě velmi hezké, kdyby se ty otázky, o, kterém, o kterých se diskutuje v rámci finančního nařízení, mohly vyřešit i tady. K tomu máme tedy horizontální balíček, z naší iniciativy a myslím si, že diskuze ještě nejsou u konce. Kromě toho jste hovořil o tom, že pokud to uvádění v soulad nebo tu harmonizaci eh, budeme eh, řešit právě nyní v souvislosti s reformami, tak eh, je to velmi jedinečné. Zatím se při těch diskuzích Eh, diskutovalo o tom precedenčním účinku velmi kontroverzně, ale možná, že došlo k určité změně v pozici parlamentu. To nevím. Dále jste zmínil koncept rozvoje venkova, to znamená eh, členské státy, které mají regionální programy a které je, eh, dejme tomu, nemají. Já si myslím, že to je tedy otázka, kterou bychom mohli označit jako N plus 2. A jsou to také věci, které jsou diskutovány v souvislosti s tou harmonizací. Samozřejmě, že parlament k tomu předložil pozměňovací návrhy. Je to především eh, to nařízení 290 z roku 2005. Nicméně my jako komise máme v tuto chvíli pocit, že to musíme vyřešit v rámci nařízení o rozvoji venkova. A k tomu samozřejmě existují určité představy, ale v tuto chvíli e, nejsou nějak jasné, e, protože tady velmi intenzivně diskutujeme a to mimo jiné i o té harmonizaci toto všechno komplikuje. Pokud jde o strukturu čísel, tak s vámi souhlasím. Komise si velmi naléhavě přeje, aby došlo k, e, ke snížení počtu položek, tedy jako platebních agentur. Nicméně jsme dospěli k tomu, že je to někdy ovlivněno ústavním právem členských států. Eh, týká se to konkrétně Německa, Itálie a Španělska, nicméně tyto státy dohromady představují zhruba polovinu platebních agentur platebních orgánů. To znamená, že je velmi obtížné nějak měnit ty ústav, ta ústavní práva těchto států a tyto členské státy se tomu také masivně brání. Nicméně my si přejeme, že bych, abychom alespoň e, nějak schrnuli tato čísla čísla, která tedy existují na národní úrovni. E, předložili jsme k tomu příslušný návrh a podle výpočtu, které jsme k tomu provedli, by to vedlo e, ke snížení platebních orgánů z 1,80 na 74. Požádali jste komisi o blížší informace, ty blížší informace se popřipravují a věřte, že je v nejbližší době dostanete. Kromě toho jste hovořil o problému sankcí v souvislosti s greeningem, se s ozeleněním. Nemyslím si, že by mělo smysl to v tuto chvíli probírat do podrobna, nemáme na to ani čas ale dovolte mi, abych explicitně zmínil návrh eh, týkající se horizontálního uspořádání. Jde o to, že ty sankce budou muset, mít, budou muset být přiměřené. To znamená, že ta sankce vždycky bude muset odpovídat danému prohřešku nebo příčinu, ale o tom tady budeme ještě detailně diskutovat nyní. Eh, ten systém zemědělského poradenství, pouze jedna jediná poznámka z mé strany. Vy jste hovořil o eh, problému maximálních částek. <clears throat> Maximální částka 1500 euro není ovšem zakotvena v horizontálním nařízení, ale je to v eh, nařízení o rozvoji venkova. To znamená, že se domnívám, že pokud půjde o to, abychom tady hovořili o těch nejvyšších částkách, o těch stropech, o tom, jestli tady eventuálně je potřeba nějaká úprava, která eh, bude členské státy více vázat, pokud jde o konkrétní částky, tak se domnívám, že eh, bychom o tom měli diskutovat v rámci rozvoje venkova, protože právě eh, v nařízení o rozvoji venkova jsou tyto maximální stropy částky tyto stropy zmíněny. Podmíněnost pomoci, to je velmi důležité téma, nicméně je to příliš komplexní na to, abych to mohl teď v rychlosti zmínit. A konečně k tomu horizontálnímu tématu, o kterém jste hovořil, to znamená zjednodušení. Ano, a pan komisař Čološ to několikrát zmínil. Zjednodušení je důležitá věc a je to ústřední eh, bod i pro komisi. To znamená, že pravidla, která existují, by měla být co možná nejvíce zjednodušena, ale pokud jde o reformní eh, návrhy, tak by to zjednodušení nemělo být samoučelné ale zároveň bychom měli eh, sledovat i politický zájem. To znamená, že bychom se eh, na to měli soustředit v rámci politických diskuzí i tady v parlamentu a následně bychom si měli položit otázku, jak, ty politická řešení, jak ta politická řešení můžeme formulovat co možná nejjednodušeji. Jinak by to zjednodušování bylo samoučelné a to by nebylo dobře. Eh, ta reforma samozřejmě obsahuje celou řadu úprav, které by mohly přispět ke zjednodušení. Dovolte mi, abych na tomto místě zmínil například úpravu, která členským státům dovoluje nebo by za určitých podmínek dovolila, aby prováděli kontroly eh, na místě a sice z 5% sazby na sazbu nižší, pokud budou schopny pro, pro, po, eh, předložit nebo doložit, že systémy, které kontrolují, fungují velmi dobře a že míra chybovosti je velmi nízká. K tomu eh, je potřeba určitě, určitá drobná eh, byrokracie navíc, nicméně pokud to stáhneme k práci eh, platebních orgánů, tak to povede k významnému zjednodušení. To je pouze jeden příklad za všechny. Já bohužel nemám čas na to, abych tady zmiňoval všechny další body, které jsou v této souvislosti relevantní. Kromě toho jste hovořil o tom, Eh, že zemědělci mohou počítat s tím, že se sníží byrokracie, to je pravda. Pravděpodobně se to nepodaří v rámci diskuze o horizontálním nařízení, protože to se týká zemědělců pouze okrajově. Toto nařízení se týká především managementu v rámci zemědělské politiky a národní zprávy eh, národních orgánů. Otázka zní, eh, do jaké míry jsou tedy orgány předmětem byrokracie, do jaké míry orgány podléhají byrokracie. Je to samozřejmě otázka, kterou musíme řešit v souvislosti s přímým společnými platbami, se společnou organizací trhu a tak dále. Nepochybně bude nesčetně příležitostí řešit tyto otázky, které jste tady předložil. Budeme o tom moci diskutovat dopodrobna. My jako komise jsme samozřejmě ochotni eh, vnést do té diskuze veškeré informace, které máme k dispozici. budeme se snažit vám co možná nejvíce věcí vysvětlit a samozřejmě, že vám dodáme i veškeré potřebné dokumenty, tak abychom dali jasně najevo, jak, jaký je smysl toho nařízení, toho návrhu eh, a eh, ta, určitě bude k tomu v příštích měsících ještě příležitost. Děkuji. Alla, doktor Megel. A děkuji a doktorovi Meglovi. Giovanni, chceš říct něco na závěr? Ne. Jen děkuji komisi za to, že nám vždycky vycházeli vstříc a doufám, že bude ukončen proces uvedení v soulad s eh, Lisabonskou smlouvou, ještě než eh, vstoupíme opravdu do diskuze o podstatě věci, protože si myslím, že by nám to hodně usnadnilo práci a usnadnilo by to také splnění cílu. Pokud jde o zjednodušení, plně souhlasím eh, se stanoviskem komise a komisaře, že zjednodušení je jedno z klíčových prvků a na tom ještě musíme pracovat. Děkuji, Giovanni. A teď eh, bych řekl, že můžeme považovat eh, zasedání našeho výboru za uzavřené. Připomínám, že příště se sejdeme 28. a 29. Eh, února. Začínáme v 15 hodin 28. února a prosím koordinátory, aby zůstali v sále, protože okamžitě zahájíme schůzi koordinátorů. Ostatním přeji hezký večer a končím zasedání výboru. Mariet.